Takže pomalu začneme. <clears throat> Vítáme se naše řečníky a rádi bychom vám připomněli, že Eulex Kosovo je největší evropskou bezpečnostní obranou civilní misí a v podstatě funguje v Kosovu už poslední čtyři roky. Hlavním cílem je pomáhat kosovským úřadům v oblasti budování právního státu, především pokud jde o policii, justici, cla, interní strategické eh, náhledy jsme měli od CPCC minulý týden od ředitele Herberta, který zveřejnil minulý týden a hovořili jsme zde o statutu, o změně, o vývoji v Kosovu a zároveň o možné obnově mandátu, který skončí 14.6.2012. Tato mise byla kritizována a zároveň vysoce hodnocena proto, když hovoříme o tom rozšíření mandátu a vůbec o strategii této mise. Domníváme se v našem výboru, že je dobré, abychom měli toto slyšení. A nyní budeme mít ředitele Čentelinyho na programu, který bude hovořit o vztazí s Kosovem v rámci strategické revize a zároveň o rozvoje v tomto regionu v nedávné době a zároveň o vztazích mezi Kosovem a EU, pokud jde o strukturální dialog v oblasti právního státu. Dále zde máme ředitele Habera, který se podívá na hlavní body této strategické revize. Prvním bude pan ředitel Gentilini. Děkuji za slovo, děkuji za možnost vystoupit mezi vámi, jsem nesmírně potěšen. Byl velice stručný, pouze pár bodů, které bych rád zmínil. Ovšem myslím si, že je důležité, aby tato diskuse zapadla do toho správného formátu, určitého rámce a já se o to pokusím, protože pohled, přeskum Lexu je v podstatě součástí celkových závazků EU vůči Kosovu a proto si myslím, že je dobré, abychom zde měli takový širší obrázek celé situace. První věc, kvalita. Kvalita našich vztahů s Kosovem. Tam došlo k velikému pokroku v posledním období. Nedá se to srovnat s tím, jak to vypadalo před několika měsíci nebo rokem a Mm, kromě těch národních pozic, si myslím, že EU Kosovo pokračuje v agendě z Tesaloniky, která byla přijata. A pokud jde o závěry rady z prosince, tak to jsou, si myslím, takové nejzásadnější body nebo vůbec pokrok v našich stazích. Nebudu zde hovořit o podrobných záležitostech, ovšem byla tam liberalizace dát, dále to byla studie proveditelnosti, otevření různých programů, BBLD, podpora vztahu v této oblasti, čili mnoho práce, která nás ještě čeká, mnoho věcí, které řešíme. Já si myslím, že toto je opravdu důležité si uvědomit, když hovoříme o misi EULEX, protože, jak už jsem se o tom zmínil, EULEX je součástí tohoto vztahu s Kosovem. Druhá věc přijmout ta naše přítomnost na místě. Abychom se podívali na tu novou kvalitu našeho vztahu. My jsme se snažili právě o posílení naší přítomnosti v Prištině. Máme tam USSR, máme tam uh, naše úřady, naše, naše mise, které byly posíleny, jsou efektivnější, účinnější schopny zastupovat zájmy EU. EU vystupuje čím dál tím více jedním hlasem. o ukončí svou činnost. Já myslím, že to byla velice užitečná aktivita, i proto nás hodně podporoval například i USA v tomto hledu finančně a i pokud jde o pracovníky. No a dále je to mise EULEX, to je součást naší přítomnosti přímo na místě. Ostatní kolegové se tím budou zabírat podrobněji. Ovšem výzvou v této oblasti je neustále přizpůsobovat tuto misi novým požadavkům, novým potřebám, nové realitě. Třetí bod, na který nesmíme zapomínat, je dialog. Dialog, který probíhá mezi Bělhradem a Prištinou. Toto je zásadní cvičení, protože, jak víte, tak opravdu došlo k obrovským investicím do tohoto dialogu v poslední době ze všech stran. A já si myslím, že to tak si demonstruje i to, že věci mohou fungovat a to, že mm, Kosovo dospělo, protože jedna mm, dohaduje různé oblasti, mm, potřebuje samozřejmě mít k tomu i organizační strukturu, k dispozici negociační schopnosti a tak dále. Čili já si myslím, že skutečně eh, se mohli z těch minulých let hodně poučit všechny strany. To znamená vztahy, přítomnost na místě, dialog. Toto všechno již bylo uděláno. Všem neznamená to, že jsme udělali vše, neznamená to, že jsme vyřešili všechny problémy. Neskutečně tomu tak není. Stojí před námi ještě mnoho výzev, pouze několik, o kterých bych se rád zmínil. Kosovo, samozřejmě se musí stát čím dál tím účinnější zemi. My máme veliká očekávání vzhledem k této zemi, ty se zvyšují. Kosovo bude muset neustále mm, přinášet další a další a lepší výsledky. Ze včerejška například ta cestovní mapa v oblasti vízové povinnosti, to je velice důležitý výsledek. Kosovo získá nyní tuto cestovní mapu Evropu. To znamená, že budeme muset ještě zvýšit úsilí na tomto poli. Další výzvy, jak už jsem se o tom zmínil, to je právě ten dialog s Kosovem, Kosovo, Srbsko. Budou muset hledat možnosti dalšího pokračování, normalizace těchto vztahů, dialog, se snaží zlepšit život na místě. Samozřejmě zlepšit dialog mezi Přeštinou a Bělehradem, odstranit překážky, čili toto je takový velice dlouhodobý projekt v tomto ohledu. Je to projekt, který může mít různé formy. Důležité ovšem ale je si uvědomit, že alternativy tohoto projektu neexistují. Čili právě taková je realita. To jsem chtěla říci. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Haber, který je ředitelem této oblasti, který nám předloží takové klíčové body strategické revize této mise. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velice stručný, pokud jde o nějaké hodnocení celé mise a poté bych vám poskytl některé podrobné údaje o tom, proč tuto misi považujeme z velké části za úspěch, což se jaksi nedostalo úplně do novin. Pokud jde o implementaci této strategické revize, protože o tom nyní hovoříme, hmm, došlo k jejímu schválení asi tak před třemi měsíci. První záležitost. Připravujeme se na transfer a zároveň na phasing out toho výkonného mandátu. My jsme v podstatě již tři roky přímo na místě, čili myslíme si, že je na čase. To znamená, že ty kompetence bychom přenesli na kosovské úřady na základě jasných benchmarků, které máme stanoveny a zároveň na základě pokroku, který jsme dosáhli v této oblasti. Rád bych zdůraznil to, že tento proces přenesení pravomocí již byl zahájen na straně 27, to znamená všech členských států, které se domluví na, tom, na té strategické revizi. Samozřejmě, že je to mise v oblasti právního státu, budování právního státu a my se nyní zaměříme do budoucna ještě více na oblast justice, spravedlnosti, to je samozřejmě ta veliká výzva v oblasti cel, policie, tam jsme dosáhli velikého pokroku v posledním roce, ovšem právě v oblasti justice to je ještě pořád veliká výzva. My se zaměříme v následujících dvou letech na to doba zorganizovaný eh, zločin, ochrana, eh, obža, ob, ochrana eh, obětí, dále je to etnické zále, jsou to etnické záležitosti, požadavky na majetek, zmizelé osoby, cla a tak dále. Takže to jsou hlavní výzvy, čili máme zde, toto je severní část Kosova, my máme mandát na celé území, když ta implementace je obtížnější na severu. Problémy, o kterých jste slyšeli v loni v létě, byly v důsledku toho, že jsme se snažili implementovat výsledky dialogu v rámci mise, který je ještě stále velikou výzvou, i když můžeme říci, že tento dialog by měl být opětovně zahájen Máme zde ovšem určité již výsledky, pokud jde o právní stát i na severu Kosova. Místní obyvatelé na to samozřejmě čekají. Interně dochází k restrukturalizaci této mise. Měli jsme tři pilíře, policie, cla, spravedlnost, justice, na no spíše takový funkční přístup, založený na dvou pilířích. Snažíme se které se snaží posílit takovou tu, tu eh, původní um, monitorovací eh, část a potom tu výkonnou část. Eh, to znamená, že ten exekuční nebo výkonní prvek celé mise v podstatě jsme vyčlenili, protože to bude ta poslední funkce, poslední funkčnost, kterou předáme kosovským úřadům. Vše toto přichází samozřejmě i v období, kdy naším způsobem redukujeme počet zaměstnanců asi o 25%. Všichni, kteří fungujete v nějakých organizacích, víte, co to znamená, jaké obrovské úsilí taková, takové zredukování představuje a zároveň samozřejmě jasné, že ten proces <clears throat> toho přechodu, ten transitní proces potřebujeme. My potřebujeme samozřejmě mít dostatek eh, lidí k dispozici pro nadcházející se Samozřejmě nebudou stejní eh, pracovníci, všem budou takové sloty, jednak to bude v Nigeru, v Jižním Sudánu, Africkém rohu. Čili toto jsou takové hlavní body, pokud je o implementaci té strategické revize. A nyní, kdybyste ještě několik slov k výsledkům této mise, zaznamenali jsme to v médiích, v loni v létě, ty střety na severu Kosova, na hranicích, NATO, EU si vyměnilo určité komunikační signály ohledně mise. <clears throat> Dále tam došlo k takovému stagnačnímu období a poté jsme zaměřili pozornost na Srbsko, na vztahy s Evropou, srbské volby. Nyní jež, již je po srbských volbách. Myslím si, že bychom se měli vrátit zase k této pozornosti Kosovu. Tato mise, ne pouze ta mise, ale vůbec eh, celé to prostředí představovalo určité každodenní problémy, to je pravda. Ovšem nesmíme zapomínat ani na to, že tato mise zaznamenala veliké výsledky. První věc, došlo k zlepšení institucí přímo na místě. Po čtyřech letech této monitorovací um, mise, která poskytoval poradenství, je policie efektivní, máme zde opravdu i veliké, čím dál tím lepší odezvy na straně obyvatel a i v oblasti cel došlo velikému pokroku. Konkrétní příklad. Pokud jde o tuto monitorovací misi na letišti v Přištině, zaznamenalo 500 násobné zvýšení záborů všech těch ilegálně přivážených finančních prostředků do Kosova čili to je veliký výsledek této monitorovací mise a dále je to oblast justice. Máme zde 330 šetření stíhání, které probíhají a téměř 300 rozsudků v trestních věcech. Více než 330 eh, eh, trestních stíhání probíhá, jak jsem se o tom zmínil, a asi 300 rozsudků již bylo vyneseno, z toho 200 v oblasti trestní spravedlnosti. Naše prokurátoři byli zapojeni do více než 1800 případů. Došlo tam k, k, například k tomu případu pana Limana, um, ehm, politisku Dači nebo pana Gečiho, ehm, velitele, nebo business případu, Dadania případ, nebo například Biaka případ. To znamená, že toto jsou opravdu takové ty veliké významy, čili skutečně pokud jde o výzvy v oblasti justice, tak tam jsme nesnížili naše stavy, dále tam došlo k velikému pokroku v oblasti eh, boje proti obchodu pašování s lidmi a orgány. Tyšak Jobak případ eh, znamenal, že sedm odsouzených eh, dostalo v součtu 66 let za mřížemi a opravdu téměř milion eur jsme tam zabrali a zároveň jsme zachránili asi 15 dětí, které byly součástí této problematiky tohoto případu, dále je to, dále eh, jsme odsoudili. Došlo k případu odsouzení v oblasti obchodování s orgány, dokonce i velmi vysok, velice postavení lidi se dostali do vězení, dále tam máme šest případů, pokud jde o mezinárodní případy obchodování s drogami. Ehm, někteří se dostali obžalovaní za mříže až na 15 let, dále tam máme asi 30 případů obchodování s drogami, které se šetří v současné době a samozřejmě bojujeme proti pašeráctví, tam samozřejmě jednak na kosovské straně i na straně EULEX tato část kosovské administrace v celní oblasti eh, docílila snížení pašování. Zachránili jsme miliony eur pro rozpočet Kosova. Pokud je o korupci, je zde mnoho šetření, které se týká například ministerstva pro zdravotnictví, pro dopravu a telekomunikace. Dále jsou to šetření, pokud jde o um, tendry v, v, u policie a dále je to obžalování uh, hlavního ředitele BTK, to je um, kosovský Telekom, došlo tam k zneužívání oficiálního postavení a zneužívání eh, ekonomických práv. V květnu eh, došlo k odsouzení osmi lidí s korupcem, odsouzení byly až do, eh, do výše pěti let. Tento případ byl spojen s případem, který jsme zjistili v kreditbance Krišt Argentině v roce 2006 a byla zavřena následně. Toto je případ toho, jak dlouho některé případy trvají. Samozřejmě to vyřešení ovšem ekonomické, hospodářské zločiny, organizovaný zločin, to mm, válečné zločiny, to samozřejmě trvá nějakou dobu i v našich zemi, pokud jde o vyšetřování, to například když se podíváme na ekty eh, v Hágu. Tato mise vyšetřuje i válečné zločiny podobným způsobem. V červenci 2011 naši soudci přišli s rozsudkem v, proti Savidu Kečimu a třema ostatním obžalovaným z válečných zločinů páchaných na civilní obyvatelstvo Blaka případ, o tom jsem se zmínil. Dva lidi byli odsouzeni v listopadu v tomto případu. Jeden z těchto lidí je na 18 let za válečné zločiny páchané v roce 19, 99 proti civilnímu obyvatelstvu a ten druhý člověk na 6 měsíců eh, s, eh, s odkladem, s podmínkou. Další případ, eh, deset obžalovaných, je to případ Klečka, ten probíhá, jeden z obžalovaných je členem parlamentu Fant Melia, který byl bývalým ministrem, je to přání z vraždy, um, mučení na straně albánských srbských civilistů, dále to byly uh, vále, i na straně teda i proti válečným, zlo, eh, válečným zajacům. No, ale pokud jde o zmizelé osoby, naši experti provedli asi 300 operací v tomto ohledu a ostatky 300 obětí konfliktů byly navráceny Eh, rodinám od počátku fungování komise EOLEX. Pokud jde o majetkové záležitosti, naše komise má výkonné pravomoci v rámci EOLEXu a máme tam asi 23 tisíc různých konfliktních případů, které jsme od prosince 2008 řešili v rámci tohoto oddělení severním Kosovu Eulex otevřel soud Mitrovici a společně s ostatními aktéry jsme vytvořili i Evropský dům. Samozřejmě, že je to obtížná oblast, ovšem um, tento soud byl zavřen asi 9 měsíců a mezinárodní soudci podpořili tento multietnický tým a již skompletoval 50 soudních případů. Dialog mezi Prištinou a Bělehradem, jako jsem se o tom zmínil, zmínil, tato mise je začleněna i do implementace a realizace tohoto dialogu. Dosáhli jsme hodně výsledků, ale čeká nás ještě spousta práce. Toto byl takový kratičký přehled úspěchu mise EULEX na místě. Nesmíme na tyto úspěchy zapomínat, i přesto, že zde mm, tato mise znamená veliké obtíže především eh, na severu Kosova, což se znamenalo samozřejmě i v médiích. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji za vaše vystoupení a dále bych chtěl pozvat pana Marnak, který je vedoucím mise EULEX v Kosovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jako obvykle je pro mě velkým potěšením dnes moci vystoupit před vámi Jak bylo právě řečeno, Evropská unie se rozhodla pomoci Kosovu eh, v několika oblastech, které se týkají právního státu, strukturovaný dialog, který byl zahájen komisařem Mílem a komisařkou Mastremovou, dialog o uvolnění vízového styku, o němž bylo také včera rozhodnout a bylo rozhodnuto rovněž o studii proveditelnosti. To je proces, který začlenuje pevně Kosovo do evropské politiky vůči západnímu Balkánu. A je to takový rámec pro práci naší mise. Tento komplexní přístup eh, by měl pomoci Kosovu v cestě do Evropské unie. Eh, to hlavní, hlavní informace, kterou vám chci dát, se eh, týká právě tohoto procesu. Snažíme se najít co nejkoherentnější přístup Mimo jiné se snažíme eh, spolupracovat eh, se zastoupením EU v Kosovu a s našimi kosovskými protižky. A jsem si jist, že to bude efektivní rámec, v rámci něhož budeme moci s kosovskými partnery debatovat všechny otázky, které souvisejí z oblasti vnitra a spravedlnosti a o dalších reformách, které musí Kosovo provést, aby mělo zajištěnou evropskou budoucnost že i v budoucnosti budeme velmi úzce spolupracovat s kosovskými eh, úřady, abychom bojovali proti korupci a organizovanému zločinu. První hmatatelné výsledky mm, například eh, vznikly v podobě eh, nového nastavení celé této mise. Už jsme slyšeli o výsledcích, kterých jsme dosáhli v oblasti policie a celní zprávy. Dojde ke snížení přítomnosti Eh, v rámci naší mise, ale přitom budou zachovány všechny naše kapacity pro zvládání neočekávaných situací. Toto bylo možné díky pokroku, které ho dosáhly kosovské orgány. Můžeme říci, že z toto společné úsilí umožnilo snížení eh, našich zaměstnanců o přibližně čtvrtinu. Naše zaměstnance se opírají o zkušenosti, eh, které mají z podobných misí, ale v souladu s mandátem, který členské státy schválili, na příští dva roky, teď budou nabízet více komplementarity v rámci evropské politiky pro Kosovo, ale i nadále eh, se budou opírat o silné partnerství s kosovskými institucemi. Naše mise bude dále podporovat potřebnou implementaci závěru eh, dosaženého v rámci dialogu mezi Prištinou a Bělehradem. To se týká zejména mm, rejstříků občanů a dohody o integrované zprávě eh, hranic. Dále eh, si to bude vyžadovat zvýšení společně vyšetřovaných eh, trestních případů, jak na straně státních zástupců, tak na straně policie. Dále eh, bude potřeba schválit metodologii v rámci, eh, díky němuž budou kosovští soudci společně s soudci EULEX sedět v soudcovských panelech. Hlavní cíl je evidentní, naše eh, mise bude pokračovat, bude se snažit eh, budovat eh, instituce důležité pro právní stát a postupně se bude snažit o to, aby případy byly posuzovány nestraně a bez mezinárodního vměšování. Monitorovací a poradní role naší mise se bude zaměřovat na otázky týkající se například stabilního najímání zaměstnanců a vytváření politik v těchto oblastech. Dále jde o analýzy v oblasti financí, které by měly prováděny bez eh, měšování eh, ze strany politiků. Dále jde o spolupráci mezi kosovskou policií, která má na starosti boj proti závažné trestné činnosti a korupci a jejich spolupráci se státními zástupci. Je potřeba, aby se zlepšil boj proti těmto jevu a aby Kosovo přejalo více těchto exekutivních pravomocí. Dále jde o to, aby došlo k řádné implementaci těchto reform bez zasahování politiků do soudní oblasti a posílení kapacit a dovedností manažerů. Dále jde o dosažení pokroku při budování právního rámce v Kosovu a snížení zločinnosti a korupce v Kosovu a jeho vnímání korupce. Dále Eh, musí kosovské eh, instituce splnit určité podmínky, aby mohl pokračovat vízový eh, dialog. Právní stát, jak víte, bude prioritou i nadále. Ty cíle v této oblasti jsou jasně popsané, dovolte bych některé z nich zmínil. Půjde o dosažení volnosti působení mise EULEX, to ještě nemáme, dále půjde o zvýšení počtu vyšetřovaných a odsouzených trestných činů. Dále bude věnována zvláštní pozornost mezi eh, různým etnickým organizovaným eh, skupinám. Dále půjde o to, aby se mohli do Mitrovice eh, vrátit kosovští soudci. Bude o zlepšení výkonnosti kosovské policie a také zlepšení vnímání práce této policie i na severu Kosova. Jak už bylo řečeno, budoucí práce naší mise bude mm, měřena pomocí různých ukazatelů. Eh, jak víte, mandát naší mise byl obnoven na, budou, na další dva roky, ale současně se to bude vyžadovat také zavedení mechanismu vnitřních ukazatelů, abychom mohli monitorovat eh, dosažený pokrok. Tyto ukazatele by měly pokrývat všechny cíle mise EULEX, Měly by to být konkrétní iniciativy prováděné komisí v oblasti vnitra spravedlnosti a rozšíření. Jsem přesvědčen o tom, že tyto kroky povedou ke zlepšení účinnosti mise a měly by také podnítit diskusy eh, ze strany členských států. Dále jsem přesvědčen o tom, že tento přístup by měl naší misi umožnit měření naší činnosti na základě kritérií, která máme stanovena v oblasti právního státu. Dále jde o to, jak motivovat kosovské orgány, aby dosáhly dalšího pokroku a přijímali více úkolů a zodpovědnosti. Děkuji vám za pozornost. Miss Angelusha Morina. Děkuji a teď je na řadě paní Engeluše Morina. Doufám, že jsem to vaše jméno vyslil správně. Děkuji vám. Já bych eh, vám první řadě chtěla poděkovat za vaše pozvání. Je to pro mě velkou ctí tady eh, moci vystoupit a podělit se s vámi o své názory na tuto problematiku. Žijeme v době sociálních sítí, Facebooku, Twitteru a tak dále. A Včera jsem tam eh, aktualizovala svůj statut, napsala jsem, že jsem zrovna v Bruselu, protože se tady mám zúčastnit eh, tohoto slyšení v Evropském parlamentu o Eulexu a jedna z mých přátel okamžitě to okomentoval a napsal tam, proč nebyli pozváni kosované, aby vystoupili na tomto slyšení a já jsem na to eh, odpověděla, že je potřeba, což že já jsem z Kosova a že se mohu vyjádřit k bezpečnostní politice. Ale možná, že dnes se dostaneme k odpovědím na tyto otázky. Ehm, I tak eh, bych chtěla v tom čase, který mám k dispozici, se eh, vyjádřit ke třem věcem. Eh, v první je to, že pověst a image Eh, v oblasti bezpečnosti a eh, kultura beztrestnosti v Kosovu. Za druhé bych eh, se chtěl vyjádřit k tomu prostředí, ve kterém fungujeme. Pravomoci a změny ústavy a jak s tím souvisí práce Eulexu. A dále chci hovořit o porušování lidských práv, což se bude týkat hlavně severu Kosova. Nejprve reputaci kterou Eulex má, ta není moc eh, dobrá eh, u místních obyvatel v Kosovu. Já si nemyslím, že ta mise byla úplným eh, selháním. Já sdílím některé z těch názorů, které tady vyslovil pan Budumarnak a pan Habr. Několik případů bylo úspěšně ukončeno, ale kromě toho se hodně na veřejnosti diskutuje i o negativních věcech. Paradigma bezpečnosti pokračuje i nadále. Některé případy byly politicky motivované a byly eh, vyšetřovány bez eh, důkazů. Mohla bych se zmínit o guvernérovi centrální banky, který byl několik měsíců ve vazbě, potom musel být propuštěn pro nedostatek důkazu. Potom to byly některé velmi prominentní případy, které byly doprovázeny neschopností a také nelojalitou. To je ten případ Klečka, ministra Limaje, protože ten případ se opíral pouze o jednoho jediného svědka a šlo tam o to, Eh, co se s tím svědkem stalo. Ten svědek už není naživo. Takže to jsou věci, o kterých se hovoří eh, mezi veřejností. Mnoho lidí má pocit, že pořád eh, pokračuje prostředí beztrestnosti je to zdůvodňováno stabilitou, eh, případy, které prostě byly odloženy a nikdy nebyly dotaženy do konce. Já tedy chci říci, že běžný občan má pocit, že politici ovlivňují eh, určité případy, anebo rozhodují o tom, že určité případy se vůbec nebudou eh, vyšetřovat. A já si myslím, že to riziko eh, pro bezpečnost a stabilitu v Kosovu tedy nepochází od běžných občanů. Hrozby mají, eh, těch hrozeb je více, většinou eh, se týkají politiků a naprostá většina z nich souvisí s tím, že se neřeší ty věci hned od začátku Mohla bych eh, uvést například vysoce postavené politiky, a, kteří mají vliv například na zadávání veřejných zakázek. Druhá oblast, eh, ke které jsem se chtěla vyjádřit, je kontext, eh, ve kterém se pohybujeme. Tady mám na mysli zejména pět, as, pět států, které neuznali nezávislost Kosova což má vliv na naše jednání se Srbskem od roku 2008 eh, se to neustále vyjednává, je to jakási neutralita. Eh, k této otázce víme, že Kosovo bylo součástí plánu Martio Achtisáryho a eh, jde tady o to, jak zřídit právní stát. Je trochu nešťastné, že Evropská unie se rozhodla poslat tuto mm, misi eh, tohoto typu do státu, který má tento statut. Celý ten koncept eh, je chybný a je kontraproduktivní pro Kosovo. Stát je buď uznaný, anebo uznaný není. Nic mezi tím nemůže být. Eh, ten jakýsi neutrální statut ovlivňuje práci Eurek, Eurexu, a hlavně to má vliv na eh, severní oblast Kosova, protože tady vznikly paralelní eh, srbské struktury, které se šíří i dále. Eh, není to tedy pouze na severu, ty jsou tolerovány. Nedávno například začala hovořit o tom, že by ty struktury měly i nadále existovat, protože poskytují různé služby, jako je vzdělávání a zdravotnictví. A to dokonce prohlásily evropské instituce a já si nemyslím, že to je dobře. Druhá, druhý aspekt eh, dotýkající se neutrálního statutu Kosova a postoje těch pěti států, které neuznali Kosovo, je právní eh, statut a úpravy ústavy bude potřeba si vyjasnit, jakou, jaké soudní pravomoce budou mít eh, soudci a další eh, úředníci EULEXu, tak aby to nenarazilo na mm, překážky u ústavního soudu. Možná teď bude trochu provokativní, ale pokud, eh, řekněme, někdo bude odsouzen soudci Eulexu, tak by to potom mohlo být spochybněno o, u ústavního soudu Kosova pokud nebude eh, vyřešena otázka pravomocí soudců Eulexu. To se dotýká také mm, porušování lidských práv ze strany eh, zaměstnanců této mise. Eh, už tady bylo řečeno, že se budou postupně ty úkoly předávat místnímu obyvatelstvu, ale dosud nedošlo k žádné stížnosti o porušování lidských práv ze strany Eulexu. A poslední část se tedy týká severní části Kosova. Všichni víte, že Kosovo má rozlohu 11 000 km čtverečních, 12 území Kosova. A hovoří se o tom jako útočiště pro organizovaný zločin e, a pašování. To je právě ten sever Kosova, kde žije asi 50 tisíc obyvatel. Za těch 13 let od roku 1999 se nepodařilo tady Eh, zřídit eh, kontrolu nebo zajistit kontrolu nad tisíc, tímto územím o rozloze 1200 km čtverečních. Přitom Evropská unie utrácí miliardy například na zajišťování bezpečnosti v Jižní Americe, takže bych ráda slyšela, proč není možné eh, zajistit kontrolu nad takto malým územím. Až dosud se mi nepodařilo pochopit, proč tomu tak je. Takže co opravdu potřebujeme, je eh, zajištění kontroly i na severu. <clears throat> Pan eh, de Marnak se eh, vyjádřil v tom smyslu, že mise EULEX čeká, že bude zajištěna plná kontrola, kolikrát zaměstnanci EULEXu potřebují schválení tamnějších orgánů, aby tam vůbec mohli působit. Na závěr chci říci jako občanka Kosova, že potřebujeme pomoc, potřebujeme pomoc v různých oblastech, ale poslat eh, misi Evropské unie si vyžaduje také konsensus. Ta podpora, kterou dostáváme, musí být eh, správná. Já jsem pevně přesvědčená o tom, že Kosovo si může samo vybudovat eh, správné instituce za pomoci ostatních. Podařilo se to jiným eh, zemím také v našem eh, regionu a ty země jsou respektované. I ty státy začínaly od úplného začátku, takže i nám by se to mohlo podařit se správnou podporou. Miss Marina. Děkuji vám, paní Marina. Jako poslední promluví za CMPD a pana ředitele Stevence, pan generál Walter Hun. Děkuji. Určitě budu stručný, protože náš ředitel připravil strategickou, strategický přeskum. Nyní provádíme eh, tento přeskum a jsem velice rád, že mohu hovořit o doporučení, která byla přijata Mohu jen souhlasit s tím, co uvedli předřečníci. Jde o to, aby kosovské orgány přijali osud do svých rukou. A to musíme mít na paměti a měli jsme na paměti, když jsme se pustili do přeskumu strategického. To samozřejmě tím se zabývá také, zabýval se eh, v loňském roce výbor pro Eh, bezpečnost eh, a této činnosti se účastnili jednotliví aktéři, z účastněné strany. Šlo nám o to, aby došlo k pozitivnímu vývoji, eh, abychom se zmínil tedy o červenci 2011, došlo rozdíl o kandidatuře Kosova, došlo k pokroku v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, a v Srbsku došlo také k volbám v tomto roce, takže to je tedy vývoj za poslední rok. E, e, Eulex a KFOR e, je tedy zasazen do tohoto kontextu. Naše práce se rozvíjí den za dnem podle toho, jak se vyvíjí situace. Tato mise se samozřejmě musela přizpůsobit měnící se situaci, zejména je třeba respektovat pokrok, k němuž došlo, jak už o tom hovořili eh, předřečníci, například eh, standardy v celní správě se zásadním způsobem zlepšily, eh, policejní práce je stále profesionálnější, Eulex už nemusí pracovat na všech úrovních a ve všech částech země. Na druhé straně ale pořád ještě víme, že lecos není hotovo a musíme stále to mít na paměti. Je zapotřebí, aby přímo na místě byla co možná nejstabilnější situace, protože tím se dosáhne maximalizace úspěchu. A tohle se zase dosáhnout ten si nejužší spolupráce mezi Eulexem, Káforem eh, v Kosovu to je společný eh, projekt, na kterém spolupracujeme tedy s NATO. A já bych chtěl eh, zdůraznit, že jsme neustále v kontaktu s NATO. I při tom, kdy se připravoval jen strategický přeskum naší další činnosti. EU e chce posilovat svoji účast v Kosovu. E, dále pokračujeme v dialogu ohledně zrušení vízového e, režimu. Probíhá celá řada dalších paralelních postupů a snažíme se to dosáhnout kvalitativních kroků před. Lek se bude muset přizpůsobit a musí se přizpůsobovat podle své nové úlohy, tak aby lépe podporoval jednotlivé procesy. Strategický přeskum se zaměřoval právě na to, jak reagovat na vývoj. Doporučení, jak už bylo zde řečeno, byla přijata PS eh, eh, v tomto eh, roce a vytváří se tedy koncepce dalšího působení přímo na místě. Operační plány byly odsouhlaseny minulý týden a na závěr bych jen poznamenal, že Teď jde o to, abychom daná zjištění eh, prováděli a je také na kosovských orgánech, aby eh, přijala, eh, přijali tuto šanci a spolupracovali takto s Eulexem jednoho dne, aby mohli převzít veškerou zodpovědnost do svých rukou. Děkuji vám. Nyní zahájíme diskuzi jako První paní Lunaček, naše zpravodajka, která pravděpodobně přednese své závěry hned na začátku. Děkuji. Ne, ne, ne, já nebudu dávat eh, nikomu žádné, nebo mm, přinášet žádné závěry. Uh, Eh, chtěla bych si na něco otázat našich hostů. Chtěla bych jen připomenout těm, kdo přišli až po začátku našeho zasedání. Eh, vzadu v sále zde eh, máte výstavu fotografií. Jsou to fotografie činnosti Eulexu. Občané Kosova se zúčastnili soutěže, mohli poslat své fotografie zaměřené na to, co bylo dobře a špatně. A je tu také pan Beret Marina, který vyhrál tuto fotografickou soutěž. Chtěla bych vás vybídnout, abyste se podívali při odchodu na tyto fotografie, abyste si je prohlédli. Máme také brožuru o této eh, soutěži fotografické. Chtěli jsme, aby se kosovští občané takto mohli podělit o svou eh, zkušenost Eh, s Eulexem a o tom, jak by měla vypadat spravedlnost, eh, jaké mají představy o spravedlnosti ve své zemi. Jako zpravodajka pro Kosovo a také proto, že poslední tři roky se zabývám ehm, eh, aspekty související s Kosovem velice blízce. Já chtěla říct, že Eulex na začátku v Kosovu byl velice oceňován a byl vnímán jako ten, kdo postupuje na základě činnosti UNMIKu, ale Nyní se Eulex dostává do nové fáze, kde se zabývá bojem proti korupci, tak aby se opravdu korupčníci dostali eh, před soud, boje proti organizovanému zločinu a podobně. Paní eh, Morina také uvedla, že toto se tedy poslední léta děje. Já jsem se chtěla zeptat pana Habera, eh, Demerňaka a Huna. Nyní, když hovoříte o strategickém přeskumu, hovořili se o celní zprávě, o policejní činnosti, která se utlumuje, nyní se zaměřte spíše na, na um, otázku soudu a právního státu. Jak si představujete činnost Euloxu za dva roky a jak eh, si představujete nebo chcete, aby vypadalo soudnictví v Kosovu za dva roky? Protože zapotřebí podívat se na to, jaký je cíl a jak je dosáhnout. To je tedy první dotaz. Další dotaz už byl také zmíněn. Je to otázka ústavy Kosova a e, dokončení této e, nezávislosti pod dohledem. Je zapotřebí aby tedy Eulex měl určitou pozici, silnou pozici také ve stávajícím právním řádu Kosova, aby tam byla jasná pozice Eulexu. Pak je to otázka eh, genderového mainstreamingu. Je v Eolexu také poradce genderový, což si myslím, že je velice dobře, aby eh, v takováto mise obsahovala i funkce genderového poradce. Můžete nám eh, trochu osvětlit, co se stalo, čeho bylo dosaženo v rámci Eulexu, tedy i zaměstnanců a politik Eulexu, co se týče genderového mainstreamingu? A mm, další otázka Eh, hovořili jste o nelegálním obchodu, to je velký problém eh, v Kosovu, souvisí také eh, s prací policie. Nyní, když se policejní složky Eulexu omezují, a to zásadně, jak se díváte na spolupráci s tamní policií ohledně ohledně nelegálního obchodování je v Alexu stále ještě dost um, personálu, který může školit policejní složky Kosova. A další bod, o kterém bych se chtěla zmínit, také již to zde zaznělo, uh, pan Limaj, který byl jedním tedy z prominentních uh, uh, osob v Kosovu, byl obviněn z korupčního případu pak je to ještě nějaký případ válečného zločinu, který s ním souvisí. Já jsem slyšela od mnoha lidí, zejména v Kosovu, že jsou zklamáni. My tu nejsme kvůli tomu, abychom nějakým způsobem zasahovali eh, do soudního řízení, ale chtěla bych se zeptat, jak eh, se stavíte k těmto očekávání, protože skutečně došlo tedy k obvinění v mnoha případech, došlo i k vynesení rozsudku, eh, ale v Kosovu pořád ještě to není chápáno jako dostatečné. Jak tedy pracujete s tímto velikým očekáváním a se skutečností, že se v této oblasti nepostupuje dost eh, rychle. Já vím z Rakouska, že korupční případy se velice obtížně vyšetřují, ehm, takže samozřejmě mm, mám povědomí o tom, že je časově náročné takovýto případ dovést dokonce. konce. E, nicméně jednou z mých otázek je, jak se tedy stavíte k tomuto očekávání. A potom další otázka je e, status neutrální země. EULEX je velice e, důležitá mise, 27 členských států to podpořilo, ale zejména v majetkových věcech soudci a státní zástupci se musí rozhodnout, jaký jaký eh, právní systém si vyberou, podle čeho budou postupovat. Zda to bude kosovský zákon, zda to bude tedy eh, podle nějaké evropské legislativy, podle čeho budou postupovat. Eh, podle OSN. Kosovo je stát, to je uznáváno. A já vím, že to, mm, že, že je to obtížné, protože Eulex musí mít ten neutrální status této souvislosti, ale ne všechny členské státy plně podporují to, že Kosovo je tedy státem. Pak je tu otázka implementace jednotlivých eh, právních eh, norm členské státy, ale i další státy, které se účastní mise EULEX, nejsou příliš ochotné pomáhat například při relokaci eh, svědků, aby mohli být svědci účinným způsobem chráněni. Podle vás Spolupracují členské státy takovým způsobem, jak byste si přáli? Členské státy Členské státy by možná mohly učinit víc. My zde i v Evropském parlamentu tam hovoříme i v březnu. Jsem nalehla na to, aby členské státy v tomto činili víc. Mám otázku na pana Demarňaka. Váš mandát bohužel mm, brzy vyprší. Došlo už k rozhodnutí, kdo bude dalším vedoucím této mise? Máte tuto informaci? Děkuji vám. Pane předsedo, také mám několik dotazů. Eulex se mění. Mění se jeho mandát, jak jsme slyšeli. Řeknu to možná trochu provokativně ať už je to výsledek změněné situace přímo na místě, a nebo je to na základě závěrů, přeskumu, že tedy tyto závěry došly k tomu, že ELULEX plně neplní svůj eh, cíl v Kosovu. Můžete popsat, jak fungují soudy na severu Kosova? Eh, co by se tam dalo zlepšit? jak to také vypadá na eh, dvou hraničních přechodech. Eh, hovořilo se o policejní práci, celní eh, správě. Je realistické, můžete realisticky sdělit, kdy celní pravomoci, policejní pravomoci budou předány na těchto místech do kosovských rukou? Ulrike se zmiňovala už o určitých aspektech. Připadá mi, že Eulex eh, v minulosti učinil obrovské věci, velice odvážně, ale pak jakoby se vyděsil toho, co eh, učinil a tak nějak eh, jeho činnost uvadá. Paní Morina hovořila velice diplomaticky, když prohlásila, že Eulex není příliš populární mezi Kosov, Kosovany. My bychom byli rádi, aby A slyšeli jsme vysvětlení pana Demarňaka. Eh, byli bychom rádi, Eulex podporu mělo a aby se tedy situace změnila. Můžete nám také sdělit více detailů eh, ohledně zprávy eh, Dick Marty? Opravdu oceňuji to, co říkala paní Morina, protože nám otevřela nový eh, pohled také na mnoho eh, činností pana eh, pardon, Eulexu. Děkuji, pane Kukane. Jako další pan Poselt. Prosím, kolegové, omezte své první dvě minuty. Pane předsedo, já nesouhlasím s tím, aby ta debata byla zorganizována tímto způsobem a byla omezována. Já mám teď jednu poznámku pro paní Morino. Já vám chci pokratulovat k vaší odvaze. Já mohu potr- podepsat každou větu, kterou jste říkala a myslím si, že bychom na příští slyšení tohoto typu měli pozvat kritiky z řad občanské společnosti a místní úrovně, abychom si to mohli přímo vyslechnout. Mám tři konkrétní otázky, nejprve na pana Habra. Co říkáte na kritiky e, ze strany KFOR o tom, e, že e, zločinci vážní zločinci jsou eh, chráněni eh, na severu Kosova a že Eulex je, není schopný, eh, mise Eulex není schopná zadržet v nějaké lhůtě několika hodin. Máte k tomu vůbec kapacity? Pana Budemarnak se chce zeptat, pokud jsou stížnosti, a těch je asi hodně, ať už jsou oprávněné nebo ne, tak jaké možnosti v rámci EULEXu existují pro podávání těchto stížností a jaké možnosti existují mimo působení EULEXu prostřednictvím Evropské unie? A potom na pana Gentiliniho mám otázku týkající se provádění dohody, která byla uzavřena se Srbskem, eh, týkající se voleb. Eh, co uděláte pro to, aby to eh, provedení v praxi proběhlo co nejdříve a jak to vypadá s uzavřením eh, dohody o obchodu se Srbskem. A na závěr chci říct, musíme jako parlament vyvinout tlak na to prostřednictvím našich usnesení, že ty evropské státy, které ještě neuznaly Kosovo, by tak měly učinit co nejdříve, protože tím se komplikuje práci evropský, eh, pardon, kosovských demokratických eh, institucí a komplikuje s ním také práce naší mise EULEX. Eh, Mr. Panzeri, please. Pan Panzeri. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Je eh, samozřejmé, že musíme pracovat eh, na tom, aby Kosovo postupilo dál, abychom podpořili eh, regionální integraci a přiblížení se k EU, tak aby Kosovo vzalo osud do svých rukou. Ale myslím, že zapotřebí ještě zauvažovat nad tím strategickým přeskumem, který není úplně přesvědčivý. A to proto, že obnovení mise nebo nová mise má vést k hlubšímu Eh, ověření eh, působení, řízení a dohledu, který vykonává EULEX, tak eh, aby, abychom byli spokojeni s výkonem EULEXu, prozatím jsme tolik spokojeni nebyli. Abychom tedy zajistili do budoucnosti úspěch této mise. Myslím, že eh, některé strukturální změny se mohou eh, provést prostřednictvím rozpočtu EULEXu, výběru zaměstnanců, eh, ať už se týče to jejich odměny a nebo délky smlouvy. Potom je to také rozdělování zodpovědností v rámci EULEXu, což je věc, je třeba řešit již zde z Bruselu. EULEX musí hrát politickou úlohu podle mého a musí využívat odborné zkušenosti oblasti přímo v Kosovu. Ale nejde jen o to, aby se aby se zaměřovala činnost Eulexu na oblast soudnictví a spravedlnosti, ale také jde o to, aby se soudnictví oddělilo od politiky v Kosovu. To je eh, hlavním eh, principem eh, soudnictví. Je tedy zapotřebí, aby velvyslanci nebo různí představitelé Eh, nerozhodovali o eh, možných smlouvách nebo mandátech soudců. Je zapotřebí, aby eh, byl udržován pořádek v Kosovo, je zapotřebí, aby celní zpráva dobře fungovala, ale i lze zde tyto sektory od sebe rozdělit. Rád bych slyšel vaše názory na eh, politiku eh, v Kosově, protože na té straně je zapotřebí uznat eh, úspěchy politiky elity v Kosově, čeho dosáhla, a na druhé straně i uznat to, co dosaženo nebylo. Například v oblasti korupce bylo mm, vykonáno méně než v oblasti vyšetřování válečných zločinů. Je tedy zapotřebí, abychom se více soustředili na výkonné e, funkce, e, nejen na ty e, poradní, protože samozřejmě ty poradní funkce jsou méně kontroverzní. Důležité ale je, aby docházelo ke skutečnému výkonu činností, nejen k poradenství. A k tomu potřebujeme i patřičné zdroje, které budou správně namířeny na ta místa, kde je jich zapotřebí. Děkuji, pane Pancery. Předám slovo panu Agoni. Ty rozprávy, čebral moram přiznat. Děkuji vám, pane předsedo. Třeba, že musím uznat, že již dlouho jsem v Kosovu nebyl a Neznám tedy teď úplně přesně situaci, rád bych, eh, eh, rád bych přednesl několik úvah. Nepochybně je jednodušší kritizovat Eulex než něco pochválit. Já bych rád řekl, že Eulex vykonalo velice důležitou práci ve velmi citlivé situaci, eh, v prostoru, kde respektování zákona a práva není tradicí, nebo alespoň tedy mimořádně dlouhou tradicí. Eulek se tedy musel potýkat eh, s nepříznivými okolnostmi v této oblasti. Já souhlasím s paní Morina ohledně toho, že Kosovo s naší pomocí musí přebírat stále více zodpovědnosti za svou budoucnost a to ve prospěch svých vlastních občanů. Proto mám jednu otázku. Investujeme do lidských zdrojů v Kosovu ve vašich specifických eh, oblastech eh, činnosti? Budou kosované připraveni převezmout zodpovědnosti a převezmou tedy zodpovědnost za právní stát. Bohužel budoucnost Kosova závisí z velké části na stanovisku Srbska. A proto si myslím, že ten volební výsledek v Srbsku je povzbudivý. Může dovést k lepší vyváženosti vztahů s Kosovem a také k větší zodpovědnosti. Je nepochybné, že Srbsko bude muset převzít část své zodpovědnosti. Srbsko má tedy mm, zodpovědnost eh, za svou vlastní budoucnost i vůči sobě, i vůči eh, Evropě. A opravdu už na závěr, pane předsedo, musím říci, že nesouhlasím s tím, že nám takto omezujete řečnický čas, když nás tolik málo. Thank you very much, uh, eh, Mr. Děkujeme a nyní pán Tanok. A takže ne, takže paní Paková. O, takže, a, takže mám slovo, pane předsedo, nebo ne? Ano, takže pan Tanok. Ano, pane předsedo, děkuji, děkuji za slovo. No, poslední 11 let já jsem chtěl hovořit o jednom konkrétním případu. Jeden člověk z mého okrsku byl eh, na severu v rámci prezidentských voleb, pozorovatelských voleb, eh, Krebsen Mining, to je společnost, která v podstatě v rám, je, tam má mandát v rámci KTA, mm, je v podstatě, ale zjistili jsme, že jsou to dvě samostatné společnosti, srbská společnost na severu a albánská pro jich na severu, je tam asi 3,5 tisíce zaměstnanců a bylo mi řečeno, že v tomto případě ta severní část této společnosti mm, trpí ekonomickými sankcemi z Prištiny, bankovní účty obstaveny, dále mm, neplacení DPH a tak dále. V podstatě nemají, neustávají ten de facto stav, který fungoval poslední 11 let. Pokud jsem to správně pochopila, tak Eulex se nechtěl zapojit do šetření této záležitosti, nevyvíjel žádný tlak na kosovskou vládu v tomto ohledu, pokud jde o tyto ekonomické sankce a jejich pozastavení, které v podstatě znamenají to, že tyto lidé, těchto třeba po tisíc lidí přijde o práci, tato společnost bude muset zavřít svůj promos Bylo řečeno, že v podstatě ta rezoluce právního statutu společnosti, pokud jde o vlastnictví, možnou privatizaci, že na to počkáme, v podstatě, že počkáme až do vyřešení situace v Kosovu jakožto celku. Mohli byste to potvrdit, nebo možná by se Lex mohl snažit nějak, jak si eh, stanovit status quo ex ante, který tam fungoval posledních 11 let. A poslední záležitost, vy už jste se o tom zmínil nepřímo, ano, volby v Srbsku, nový prezident jsem vlastně z nacionalistické eh, linie, velice mm, tvrdá linie, pokud jde o Kosovo, jak víme, mm, znamená to stížení situace pro Eulex, eh, zapojení se srbskými úřady, nebo si myslíte, že se bude pokračovat, řekněme, v takovém pragmatickém případě, pragmatické situaci, kterou jsme viděli až do posud. Děkujeme, pane Tanoku, a v neposlední řádě má slovo paní Pak. Pane předsedo, děkuji eh, za to, že jste nám dnes dal příležitost eh, hovořit o těchto otázkách s pozvanými hosty. Já bych Alexu chtěl říci následující po těch ne příliš eh, Eh, šťastných dnech eh, Unmiku jsme měli, vkládali velké naděje v Eulex. Možná příliš velké, ale tak to je vždycky po nějaké obtížné situaci. Eh, přijde nějaká změna a myslím, že to se obtížně plní takové naděje. Každopádně v mnoha oblastech Eulex byl přísnější a odhodlanější já vím, že se potýká s velkými omezeními, ale já bych byla ráda, kdyby Eulex eh, lépe spolupracoval s KFOR, aby zajistil právní eh, stát, zejména na severu. Co mi nejvíce vadí, je to, že dialog mezi Srbskem a Kosovem, který byl zahájen eh, v posledních letech a který také vedl k získání statutu kandidátské země Srbska, nemá až tak valné výsledky a ty výsledky se neprojevují eh, v praxi. O tom, že se to vůbec nějak praxi eh, projeví a chci se zeptat, jestli Eulex by v této oblasti nemohl také s tím eh, něco víc udělat. A druhá věc, to se opět týká severu Kosovo, Kosova. Není to jenom můj názor, ale je to názor, kteří se v tom vyznají mnohem lépe než já, protože tam často jezdí. Eh, všichni eh, víme, že to je jakási černá díra zločinců, kde působí zločinecké sítě, ale jsou to jenom srbští eh, zločinci, a nebo jsou to i jiní, kteří se skrývají za to, že to jsou Srbové, jsou to třeba Albanci. Myslím, že toto hnízdo kriminálníků se musí vyčistit a udělat si o tom přehled, co tam se vůbec děje. Já, eh, jak víte, eh, jsem členkou jiných výborů a zajímá mě trošku jiná věc. Proč eh, nemohou kosovští sportovci se účastnit olympijských her pod kosovskou vlajkou? Já si myslím, že to je bezostyšnost vůči mladým kosovanům, kteří přece by mohli mít nějaký pocit hrdosti na to, že mohou reprezentovat svou zemi. Já vím, že ještě ne všechny státy uznali Kosovo, doufám, že eh, se to teď napraví, ale myslím si, že je to drzost vůči mladým, eh, když jim něco takového neumožníme. A i v tom eh, si myslím, že by Eulex a pan Gentili mohli něco udělat, aby Kosované měli nějaké světlo na konci toho tunelu. Ty věci, nemusí, které provádí Alex, nemusí nutně vždycky souviset s politikou. A úplně poslední věc. Brzy má dojít k tomu převzetí vlastní zodpovědnosti ze strany Kosova. Myslím, že bychom neměli dělat stejné chyby jako v případě Bosny a Hercegoviny, protože tam jsme eh, zažili toho, že čím déle se to odkládá, a čím více se protahuje ten proces, tak tím eh, méně odpovědnosti politici cítí za osud vlastní země a e, něco podobného bychom neměli připustit v Kosovu. Neměli bychom e, vycházet z předpokladu, že Kosované jsou hloupější než e, jinde. Myslím, že je tady spousta vzdělaných lidí, kteří možná studovali v cizině nebo doma a nemůžeme jim od začátku až do konce říkat, že jak to mají všechno dělat, máme jim pomáhat, ale měli bychom jim hlavně pomáhat k tomu, aby si mohli pomoci sami. Já vám děkuji, paní Pak, za eh, vaše poznámky a teď dávám slovo našim hostům, aby odpověděli na dotazy, které zazněly od členů výboru. Nejprve pan Gentilini. Thank you. Um... Děkuji za slovo. Velice stručně několik poznámek k těm otázkám, které zazněly na mou osobu a které se týkají obecně této rozpravy. První záležitost. Myslím si, že tato rozprava <clears throat> na tyto pertinentní otázky podle mě poukazují na složitost celé záležitosti této práce, úkolů, které nás čekají v Kosovu. Samozřejmě, že bychom mohli věci ještě zlepšit, udělat ještě lepší kus práce, to platí všude. Ovšem pokud jde o Eulex, často zde byly případy, konkrétní případy, které jaksi zastínily tu nesmírně komplexní, intenzivní, obtížnou každodenní práci, kterou provádí mise na místě v Kosovu. A to, že tato práce byla účinná, to jsme uznali, dochází k revizi celého procesu a celý proces, jak se o tom zmínila paní Paková, je zacílen na přenesení odpovědnosti na místní stranu. To znamená, aby místní občané skutečně dělali a zasahovali v těch oblastech, které vědí, které, kterých jsou schopni se zhostit a tak dále. Čili skutečně toto je ten koncept, který sledujeme a toto je směr, který budeme nadále podporovat. Pokud jde o dialog, já už jsem se o tom zmínil, všichni jistě s tím souhlasíme, neexistuje alternativní řešení. Samozřejmě, že zde máme dohody, k tomu se dostanu za chviličku, ovšem rád bych zdůraznil důležitost metody. Ta metoda, jak už jsem se o tom zmínil, fungovala. A můžeme z toho vyvodit mnoho ponaučení. Jasně, že do budoucna to může znamenat různé mm, řekněme, jiné formy, ovšem ta metoda zde je a všichni jsou si toho vědomí. Máme zde dohody, dohody by se měly plnit, dohody by se měly implementovat, to je fakt a my s tím souhlasíme. Jistě nikdo asi není spokojen s, s rychlostí celého procesu. Ovšem, my budeme neustále na to tlačit, protože dohody se mají plnit. Některé z těchto dohod již byly realizovány, některé již přinesly výsledky, pokud jde o celní záležitosti, tam si myslím uznat čokolkovné a tak dále, volný pohyb osob, tam jsme viděli hmatatelné zlepšení, výsledky, rejstříky obyvatelstva a tak dále. Samozřejmě, že jsou zde oblasti, kde tyto naše závazky musíme přetavit do praxe. Ovšem jsou zde vždy dvě strany každé mince, dvě strany dohod. Samozřejmě, paní kolegyně má pravdu, na konci tunelu vidíme již to světílko a my musíme nadále tlačit vpřed. Nebude to jednoduché, všechny procesy spojené s Kosovem jsou komplikované. Důležité, abychom tam byli, abychom prokázali naše odhodlání, naše závazky a já si myslím, že jsme připraveni k tomuto úkolu. Děkujeme, pan Gentilini, a nyní pan Harper. Děkuji za slovo. Nesmíme zapomenout na to, že mise EOLEX je misí, která se zabývá budováním právního státu. Nejde tam o eh, tu misi, která by byla misí po konfliktní situaci. My se snažíme o zlepšení oblasti nebo budování právního státu s civilními možnostmi a samozřejmě výkonnými eh, možnostmi, které jsou v této oblasti omezeny na justici. Jeden z důvodů, proč eh, je tato mise, řekněme, nepopulární, nebo proč je taková nespokojenost. Já jsem se to snažil trochu vyvrátit těmi úspěchy mise. Já si myslím, že to v podstatě bylo způsobeno určitými přehnanými očekáváními. Po osmi letech mise UNMIC a tam rovněž došlo k nespokojenosti, protože nezávislost nebyla dosažena, EU se očekávalo jako jakýsi zázračný lék, ovšem ne všechny státy uznaly Eh, Kosovo. A my v rámci SVČ, jakože v rámci mise, rady, prostě musíme akceptovat tuto skutečnost. My to prostě nemůžeme změnit. To jsou naše členské státy, které prostě neuznaly Kosovo a které mohou změnit tento názor, pokud budou chtít. My samozřejmě poukazujeme neustále na následky tohoto stavu z praktického hlediska. Pokud jde o tuto misi, ovšem je na vašich členských státech, které zastupujete, aby tu situaci změnili, budou-li chtít spravedlnost, jednotlivé konkrétní případy. Ano, i zde jsme měli vysoká očekávání, ovšem nějaké zázračné řešení neexistuje. Případy v oblasti organizovaného zločinu, válečného zločinu, například válečné zločiny ve druhé světové válce spáchány, tak to vše trvá strašně dlouho, než se to vyšetří, vyřeší. To znamená, že asi nepřekvapí, že v této oblasti je ten pokrok pomalý. Já jsem, řekněme, umírněně optimistický, ovšem nechci zde zvyšovat nějak očekávání nad rám rámec realistického přístupu, protože tyto případy trvají aspoň dva, tři roky vůbec to vyšetření celého případu, než dojde k zahájení procesu, čili asi nás nepřekvapí, že v tom prvním roce mise nebyly nějaké zázračné velké úspěchy, ovšem čím dál tím více případů dozrálo a bude předáno pro zahájení soudního případu Samozřejmě ano, byly tam i záležitosti, do kterých to zatím nebylo provedeno dostatečně, například centrální banka, nebo kde nám věci v případě pana Lima je bohužel jaksi umírali, bohužel velice rychle, všichni, mm, buď eh, to byla sebevražda nebo nějaké. Ovšem toto neznamená, že by mm, to, jaksi hovořilo, proti eh, těm prokurátorům nebo těm, kteří mm, jsou součástí tohoto procesu. To je prostě taková je justice, prostě to, že mm, nemůžeme prostě, mm, my samozřejmě chceme, aby ty nejvyšší standardy byly aplikovány, nebudeme se ho toho odklánět a prostě toto je pro nás zásadní. Ten statut neutrality této mise na tom nemohu k tomu opravdu nemohu nic říct, to nám udělili členské štáty. Dále je to ochrana svědků, další oblast justice. My samozřejmě potřebujeme personál, který je schopen zajistit tuto aktivitu. Nemáme dostatek personálu eh, z členských států. Mm, jistě chápete, oni prostě nám neposkytují dostatek personálu, my na to neustále tlačíme a zároveň se snažíme, aby akceptovali i možnost relokace svědků. Členské státy jsou trochu zdrženlivé v tomto ohledu. Možná, kdybyste se zeptali vašich voličů, zda by chtěli, aby došlo k relokaci takového svědka třeba na vašem území, tak byste viděli, jaké by byly eh, reakce. Sever. ta, řekněme, pozitivní stránka je taková, že i ty členské státy, které neuznaly eh, Kosovo, nehovoří o tom, že by to nebyla součást Kosova. Ten hlavní argument se týká Kosova jakožto celku. Ovšem ta situace v severním Kosovu je taková, že obyvatelstvo bohužel je tam vždycky jaksi na hraně eh, násilí a my se snažíme reagovat na toto násilí přímo na místě. Zdá se nám, že je to kontraproduktivní. Například na podzim v loni jste mohli možnost vidět ty události v rámci Gate 1 a 31, to znamená na to i naše mise si myslím, že opravdu přišly s takovým velice jasným stanoviskem, ovšem přístup k tomuto vstupu přístupu byl zablokován a v podstatě mm, i na straně Kosova, i na straně Srbská v podstatě nedošlo došlo k takové patové situaci. Mm, čili ano, my samozřejmě očekáváme, že pokrok díky dialogu nějaký nastane. Mm, Fernando Gentilini se zmínil o tom, že ten dialog samozřejmě znamená rovněž ještě mnoho nevyřešených otázek, čeká nás mnoho práce. My jsme řekněme, mírně optimističtí, to je součást naší profese, ovšem nemůžeme se zaručit, že výsledek bude takový či makový. Tak Marte, to je mm, záležitost, to je speciální jednotka, která se v rámci mise zabývá vyšetřováním, která, řekněme, má organizační určitou samostatnost, funguje mm, ve spolupráci s kosovskou justicí, myslím, že došlo k velikému úspěchu, pokud jde o rámec i všechny justiční záležitosti, který se dotýká, my doufáme, že dojde k oficiálnímu zahájení stíhání v brzké době a v rámci kosovského, kosovské legislativy. To znamená, že budou mít dva roky na eh, dokončení tohoto eh, vyšetřování, čili to je jasná lhůta a poté by se ten případ musel eh, předat soudu, pokud budou dostatečné podmínky splněny. Severní Kosovo, zatýkání, um, potřebný justiční nějaký follow-up nebo sledování těchto záležitostí. Je to obtížné, že samozřejmě jsou tam barikády na ulicích, um, můžete samozřejmě se tam nějak prosadit vojensky, ovšem jenom s rizikem ztráty na životech, to je veliký problém. A další problém je okamžitě poté, kdybyste někoho zatkli. Máte mm, proti němu něco v ruce? Pan Veselinovič to jistě Veselinovič, vy jistě mm, víme, že je to kriminálník, um, který působí v Severním Kosovu, ovšem máte dostatek důkazů, máte dostatek um, svědků, abyste z toho postavili případ. To je další problém, kterému čelíme. Ovšem samozřejmě jasné právní standardy zde jsou aplikovány v případu pana Veselinoviče. Ehm, nám napomáhali, došlo k zatčení na jejich území, čili ano, to jsou takové jiskřičky už eh, nějakého pokroku. Já mám pocit, že jsem odpověděl na mnoho dotazů, které zde zazněly. Jedna věc, kterou bychom asi měli objasnit, to znamená nový šéf mise, tato pozice. Hmm, máme tam už náznaky v tom výběrovém procesu, víme, že dojde ke ukončení tohoto mandátu, na tomto postu ovšem nevíme zatím, kdy, to je vše, co vám mohu říct, protože ten výběrový proces je vždycky nesmírně tajnou záležitostí. Děkuji. Děkujeme, pane Hábre. A nyní bych poprosil vedoucího Eulex mise, pana Budimala. Děkuji. Mnoho již bylo pokryto před řečníky, možná, jestli dovolíte, mm, abych připomněl, v jakém prostředí zde fungujeme. Já jsem 15. října 2010 zahájil mou funkci mise tenkrát v podstatě fungovala v krizovém prostředí a až do dnešního okamžiku v podstatě neustále řešíme nějaké krizové situace, je to opravdu krizové prostředí, došlo k tomu k e, rezignaci prezidenta, volby proběhly, asi si, jste si vědomi toho, že to nebylo tak jednoduché, jak se očekávalo, trvalo to do dubna dalšího roku, pak to byla ta situace z loňského léta, všichni si na ní pamatujeme jistě, v, ří, v, ří, v září tam došlo k takové nesmírně napjaté situaci kdy jedinou možností, jak se dostat k těm gateům na severu, bylo helikoptérami, muselo dojít k rotaci personálu, kteří tam žili v nesmírně obtížných podmínkách, protože ten přístup v rámci Gate 1, Gate 1 byl zničen v průběhu krize v létě, dále to byly volby v Srbsku, My jsme museli trošku sklidnit naše působení na místě. A pokud budeme upřímní a sledujete, co se tam děje, tak jakmile byl ten výběrový proces ukončen, před týdnem a půl, okamžitě jsme opětovně zahájili naše operace, včetně severu, kde jsme za nesmírně obtížných podmínek eh, hledali pan, um, místo pro pana Berisoviče, to je, jak víte, je prostě někde ve vězení v Srbsku. My jsme se snažili to místo zjistit, to ovšem to, se, to, to jistě je ve vašem zájmu. Další operace, ta síť Ibarinu, pokud víme, to je taková interetnická etnická síť Eh, která propojuje kriminální živily na obou stranách hranice, čili tam rovněž došlo k pokroku. Toto je prostředí, ve kterém fungujeme, pracujeme, čili všechny ty důvody, uznání, neuznání tohoto státu a tak dále. To je realita, které čelíme každodenně. Náš mandát. Po této strategické revizi by mělo být jasné, že v mandátu nedošlo k žádné změně. No to gravitační centrum se, mi se, se změnilo, že ten mandát zůstal stejný z toho důvodu, že ta společná akce nezaznamenala žádnou změnu. Tam se všechny členské státy dohodly, to znamená ta, ta společná joint action, společná akce, která definovala mandát mise, zůstane nezměněná. To, co já konkrétně dělám v rámci této mise, je založeno na tomto dokumentu, protože to je takový zakládací dokument, který stanoví náš mandát i očekávání. A Ehm, rovněž na druhé straně v podstatě provádím to, co mi v rámci P se země ukládají a jistě mm, mi věříte, že nedělám nic jiného, než opravdu provádím tyto dvě pravidla. To znamená, mandát v rámci společné akce na jedné straně a zároveň určité instrukce, které v rámci PSA dostávám od členských států. To je v podstatě taková strategi- takový strategický úkol. Já se snažím jak si tu organizaci přizpůsobit na základě toho, jak se prostředí mění. Je to prostředí, které se nesmírně rychle mění. Ovšem to je vše v oblasti spravedlnosti. Ta společná akce Join Action konkrétně hovoří o tom, že na základě osvědčené praxe a standardů jsou soudci nezávislí a e, prokurátor se těší autonomnímu postavení. Já jakožto vedoucí celé mise respektuji všechny tyto základní principy, protože ty představují evropské standardy a jistě nikdo, zde přítomných ode mě neočekává nic jiného, než to, že budu dodržovat tyto zásady. Děkujeme. Děkujeme, pane Bude Marnaku. A nyní má slovo paní Morína. No. Já mám já mám ještě otázku na pana Marnaka. Já jsem se vás ptal na ty stížnosti, možnosti stížnosti pro civilní obyvatelstvo a rád bych od vás slyšel odpověď. Can you give uh, such an answer? Můžete prosím odpovědět na tento dotaz? Ano, my máme mechanismus, který to umožňuje. Máme nezávislý mechanismus, který to umožňuje, který není součástí Eulexu, ale který už se spolupracuje s Olexem, máme stížnosti, já zde nemám konkrétní čísla, ale měsíčně máme výkazy o tom, jak vypadají tyto stížnosti. Některé mm, jsou neakceptovatelné, řekněme správního hlediska, prostě eh, jsou nepřípustné. <clears throat> Jiné, tím se věnujeme řádným způsobem pravidelně, připravujeme zprávy podstatě máme výroční zprávy o této záležitosti. Máme mechanismy k dispozici, ano, přijímáme stížnosti a bereme je v potaz. Doufám, že nyní je to jasnější. A teď už paní Morino. Děkuji za slovo. Já si myslím, ten dotaz měl, zda jsme připraveni na to převzetí těho odpovědnosti. Já věřím vždycky v to, že to vlastnictví by mělo být přímo na místě to, ta místní odpovědnost není otázka, otázka nestojí, zda jsme připraveni nebo ne, ale prostě není alternativa, žádná jiná. My jsme měli v podstatě už v únoru 2008 převzít eh, tyto naše odpovědnosti na naši stranu, ovšem z mnoha důvodů k tomu nedošlo. Kosovo je nezávislá země, měla by být respektována, měla by být podporována jakožto nezávislá země politická. Atmosféra v Kosovu je výsledkem 23 let nesmírně obtížného, komplikovaného období. Nemyslím si, že je to ta skutečná tvář Kosova. Je zde kapacita, která na místě existuje, ovšem není úplně připravena se zapojit do toho dění plně hodnotně. Je ta podpora, jak si vůbec toho, té prostředí beztrestnosti umožňuje, aby ta politická situace přetrvávala. My bychom například mohli pomoci v, v volebním procesu, když jsou tam nesrovnalosti, tak samozřejmě by nám pomohla podpora ze strany Evropského parlamentu. To bylo dobré. Všem pak došlo k takovému nesprávnému prohlášení na straně SVČ, které řekly, že tento proces byl demokratický a svobodný. Bohužel tomu tak nebylo, bylo tam mnoho nesrovnalosti. což znamenalo, že ta politická kultura zůstala nezměněna. Prostor pro jiné alternativy, pro kapacity zde je, aby Ovšem Mm, zatím ten prostor nebyl vytvořen a zde očekáváme podporu ze strany evropských institucí. Děkujeme. Já vám děkuji, paní Morino. A na závěr dám slovo panu Valtrovi Hunovi. Já mám jednu osobní poznámku týkající se popularity Eulexu. To souvisí také s úkoly, které Eulex vykonává a ten statut nezávislosti pod dohledem není samozřejmě nějak eh, pozitivně vnímaný mezi Kosovany. A oni se na to dívají eh, z tohoto hlediska. Možná ta mise samotná není úplně eh, sama o sobě populární, ale ty věci se prostě udělat musí. A jak už říkala paní zpravodajka, jde hlavně o to, abychom si udělali nějakou vizi, kde chceme být za dva roky byla tady řeč o tom, že byl zřízen proces eh, a vytečeny ukazatele měřící náš pokrok, takže já eh, k tomu chci něco říci. Jde o to, aby ten systém byl udržitelný, aby tady byly fungující instituce, aby eh, tady nebyla vněšování ze strany politiků a aby všichni relevantní aktéři spolupracovali a plnili mezinárodní standardy a aby byla kapacita pro poskytování eh, služeb eh, vycházející z potřeb eh, společnosti bez mezinárodního bez mezinárodní pomoci. To jsou všechno ambiciozní cíle, na ty budeme potřebovat více času a asi bychom to neměli definovat časově, ale spíše to definovat na základě plnění těch ukazatelů, Dovolte mi ještě, abych se e, zmínil o provádění toho strategického přeskumu, který je často kritizovan za to, že v některých oblastech, nebo že se nezabývá některými oblastmi, ale to není pravda. Myslím, že e, strategický přeskum e, velmi podrobně rozpracoval určité oblasti. Jde hlavně o to, jak přesunout ty zdroje co nejefektivněji jde hlavně o lidské zdroje, ale také o jiné. A například odklonit určité eh, zdroje od toho mentorování a spíše se věnovat eh, jiným úrovním a zaměřit se na soudnictví, protože tady evidentně je potřeba eh, hodně dělat. A měli bychom také zvažovat, jestli bychom určité zdroje nemohli převést na Eh, pro naše působení na severu Kosova, protože tady je potřeba eh, zajistit naši eh, přítomnost. Potom je potřeba uvolnit zdroje na to, abychom dosáhli úspor a to snížení zaměstnanců o čtvrtinu, už tady bylo zmíněno, to je žádost členských států a my to také musíme brát v úvahu. Základy pro to všechno teď eh, máme v podobě výsledku toho strategického přeskumu a teď se to všechno provádí v praxi. Děkuji vám, pane Hůne. A eh, já bych eh, na závěr chtěl všem našim hostům poděkovat za to, že se zúčastnili tohoto slyšení. Bylo to velmi poučné, máme lepší přehled díky vašim vystoupením a určitě se s vámi někdy v budoucnosti ještě setkáme. let's go to... A můžeme hned přijít k dalšímu bodu našem programu, ale ještě než tak učiníme, mám jedno sdělení, které se týká společné bezpečnostní politiky. Je to zpráva pana Broka. Tady lhuta pro pozměňovací návrhy bude čtvrtek, pardon, příští čtvrtek 7. června ve 12 hodin. Projednávání pozměňovací návrhu bude ve Štrasburku a přijetí by mělo být zase červenci, na červencovém eh, plánu zasedání ve Štrasburku 5. července, tedy té, té zprávě o společné bezpečnostní obrané politice. A teď, vážení kolegové, mi dovolte, abych uvedl eh, následující bod. Prosím vás o klid. Další bod eh, je vystoupení pana Panceryho o průběhu společné delegace zahraničního výboru, rozpočtového výboru a delegace pro vztahy země Magrebu v Tunisku. Tato návštěva proběhla 2. od 2. do 5. dubna tohoto roku. Pan Panceri už eh, poslal eh, dopis o průběhu této mise. Ten jste měli dostat všichni. Chtěl bych vám ještě připomenout, že tato eh, společná delegace měla tři cíle. Jednak posoudit stav politické transformace a stabilitu nového režimu v Tunisku. Dále šlo o vyhodnocení eh, potřeb spolupráce eh, s tuniským parlamentem a posoudit využívání prostředků Evropské unie. 4. července na tomto výboru také budeme mít výměnu názoru s panem Mustafa Ben Josefem, což je předseda ústavodárného zhromáždění Tuniska, který tedy bude hovořit o transformačním procesu. A teď eh, bych chtěl dát slovo panu Pancerimu, protože pan Pancer je předseda delegace pro vztahy ze státy Magrebu. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo, bude to stručné. Především bych rád poděkoval za asistenci všem, kdo eh, přispěli k této misi do Tuniska. Účastnili se jí eh, členové výboru pro zahraniční věci, pro rozpočet a eh, delegace pro země Magrebu. Mnoho informací jste obdrželi už prostřednictvím dopisu, jak už bylo zmíněno, takže se k tomu nemusím vracet. Jak vidíte z programu, tato mise byla příležitostí k tomu, abychom se podívali na projekty, které financuje Evropská unie, abychom vedli několik schůzek na vysoké úrovni s ministrem zahraničních věcí, s ministrem eh, financí, eh, zaměstnanosti, vzdělání. A abychom se sešli s dalšími zástupci eh, tohoto státu, eh, jednotlivých politických stran, odborů a podobně, také nevládních organizací. Bude užitečné, aby nám eh, i rozpočtový výbor ověřil určité údaje týkající se pomoci, kterou poskytujeme Tunisku. Proto jsme tuto misi podnikli. Chtěli jsme se sejít také se členy Národního ústavodárného schromáždění a eh, proto bych chtěl přivítat eh, dva z těchto členů, pana Beky eh, Fan a Beka Sera, který jsou zde přítomni, aby se dnes mohli zúčastnit naší schůze. Tato jejich přítomnost je prvním eh, krokem, jedním z prvních krůčků úzké parlamentní spolupráce. Kromě jiného s ústavárním shromážděním jsme mohli diskutovat o otázkách eh, podpory eh, tomuto shromáždění jak na politické, tak na administrativní úrovni. A uspořádali jsme také studijní pobyt několika Eh, několika představitelů eh, tohoto ústavodárného schromáždění a několika tedy zaměstnanců eh, administrátorů ústavodárného schromáždění jste. Při této misi jsme viděli, že konsolidace demokracie v arabských zemích je důležitou výzvou i pro Evropu a Národní ústavodárné schromáždění i budoucí tedy Národní schromáždění tuniské budou potřebovat významnou pomoc, aby mohli eh, konsolidovat eh, v pluralitě politických stran eh, v institucionálním rámci demokracii. Nehledě na optimismus, který vládne v Tunisku, zejména s ohledem na situaci, jaká je v jiných středomorských zemích. Evropská unie musí vždy mít na paměti úkoly a výzvy, zejména ty hospodářské výzvy, eh, které musí řešit eh, tuniští občané. Musíme si také uvědomovat, eh, že demokracie v Tunisku i v celém regionu bude o to pevnější, o co silnější záruky budou mít pro růst a také pro budoucnost dalších generací. A musím říci, že v této souvislosti ve mně zbuzuje velké obavy e, úvaha, kterou jsme slyšeli e, od místopředsedy místo e, místopředsedy EIB minulý týden ve Štrasburku, protože v roce 2012-2013 prožíváme velice důležité roky a prožívají tyto důležité roky také země Magrebu, potřebují dostatek prostředků, dostatečnou podporu ze strany Evropské unie a ze strany Evropského parlamentu. Je zapotřebí, aby Evropská investiční banka eh, provedla eh, rekapitalizaci a je zapotřebí, abychom my jako Evropský parlament podporovali eh, pomoc těmto státům, jako například Tunisko. Důležité je, aby pomoc byla jasně zaměřena například na boj proti korupci, na konkrétní cíle, aby nebyla ohrožena stabilita institucí tuniské společnosti. Otázka salafity také musí být eh, bedlivě zvažována eh, všemi eh, zúčastněnými stranami, ať už se tedy jedná o Národní ústavodárné shromáždění anebo pro Evropskou unii. 4. června mezi nás třeba Benjafari, což je předseda Národní ústavodárného shromáždění a to je pro nás velikým potěšením. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Pancery, za tuto zprávu. A protože se nikdo nehlásí o slovo, rád bych přivítal zde zástupce delegace Tuniské republiky u nás na výboru a rád bych předal slovo panu Hajkem Belgakecemu, který je předsedou Kongresu eh, pro republiku této politické skupiny. A chtěl bych jej vybídnout, eh, aby k nám promluvil, pokud si přeje se s námi podělit eh, o svůj pohled. Kdo bude, prosím, hovořit za tuniskou delegaci? Vítejte. Oh, okay. Pan Beštryfálí. Já bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo. Pokusím se připomenout, eh, co všechno se stalo v Tunisku. Proběhly parlamentní volby, které byly transparentní, a to absolutně, a všichni uznali, že vše proběhlo tak, jak mělo. Existuje bezpečnostní problém, ale některá média přehánějí eh, salafisty. Teď se snažíme vyjednávat se salafisty. Tunisko ale nepoužívá násilí vůči extremistům jenom aby, eh, už toho důvodu, abychom se nedostali do situace, eh, kterou praktikoval ten předchozí režim. Ale chci připomenout, že ta situace není eh, až tak vážná, to je velmi malá menšina. Eh, a co se týče ekonomiky, rádi bychom, eh, kdyby do Tuniska přišlo více investorů, bychom rádi, kdybyste mohli k tomu pozbudit, protože u nás máme mnoho mladých lidí, kteří nemohou najít způsob obživy nebo žijí ve špatných podmínkách, chtějí, odejít ze země a, a e, těm bychom měli zajistit e, ekonomickou soběstačnost. E, připomenout také těm Evropanům, kteří jezdí do Tuniska na dovolenou, že i to by nám mohlo pomoci překonat naše ekonomické problémy. Co se týče demokratické tranzice, tak eh, tady došlo k vytvoření ministerstva pro tyto otázky, které má řídit proces trans, tranzice a řešit mimo jiné problémy eh, s předchozími kolaboranty, s tím předchozím eh, režimem a s těmi bohatými podnikateli, kteří získali své majetky díky stykům s tou vládnoucí rodinou. Uh, Děkuji. Děkuji vám za vaše slova a za to, že jste řekl, že Tunisko je stabilní zemí a že extremisté tady představují pouze velmi malou část obyvatelstva, že neohrožují demokratický, eh, demokratickou tranzici. Chci se zeptat pana Panceriho, jestli má nějaká závěrečná slova. Solo per dire questo, che senza dubbio noi guardiamo alla, alla Tunisia come un attivo eh, della cosiddetta. Co se týče arabského jara, můžeme říci, že Tunisko je zemí, eh, která se stále více usilovně zaměřuje na cestu k demokracii a to eh, s pomocí a za spolupráce s tuniskými občany. Tunisko se na nás obrací s různými eh, žádostmi, je zapotřebí jim pomáhat, eh, protože nyní se ocitli v hospodářsky složité situaci. Víme, že my sami jako Evropa prožíváme složitou ekonomickou situaci. Ehm, s tím souvisí také eh, cestovní ruch v Tunisku. Ehm, my se snažíme spolupracovat eh, s ústavodárným schromážděním a eh, přejeme si, aby ústavodárné schromáždění při vytváření ústavy začlenilo do ústavy eh, důležité principy, jako jsou svobody, lidská práva, svoboda například tisku, tak aby došlo k tomu, že Tunisko se stane opěrným bodem pro celou oblast Středomoří a stane se jejich vzorem. Děkuji vám, pane Pancery. Rád bych vám poděkoval za náš výbor. Poděko, eh, poděkoval bych rád také tuniské delegaci a přeji jim hodně štěstí na cestě k demokracii v Tunisku. Tímto bych chtěl uzavřít tento bod na pořadu jednání. A přejdeme k dalšímu bodu, kterým je zřízení finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě. Rád bych připomněl, že nařízení o nástroji na podporu demokracie a lidských práv je posledním ze šesti těchto nástrojů, které jsou součástí balíčku, eh, kterým se zabývá náš výbor. Spravodajem je pan Lambsdorff a rád bych mu proto předal slovo. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Budu mluvit anglicky, aby všichni eh, mi rozuměli i bez tlumočení. Na začátek bych chtěl poděkovat komisi. Koče komise odhodla výbornou práci v přípravě tohoto návrhu nařízení. Hodnocení dopadu poukazuje na slabiny a výhody eh, toho současného rámce a to memorandu se vysvětluje Eh, všechny ty podrobnosti, což ukazuje, že tento návrh jde správným směrem. My jsme o tom diskutovali několikrát také na podvýboru, eh, měli jsme konzultaci s experty a zástupci občanské společnosti. A naše zpráva zohledňuje výsledky všech těchto procesů. Navrhli jsme několik pozměňovacích návrhů a já se vždy pokusím vysvětlit, proč jsme k ním přistoupili. Hlavní eh, zásada tohoto nástroje je to, aby i bez souhlasu eh, úřadu z těchto třetích zemí eh, bychom mohli poskytovat pomoc, což nám dává určitou volnost při poskytování pomoci prostřednictvím našich programů. A v této oblasti je potřeba, abychom se zaměřili na ty otázky, které nelze řešit jinými nástroji. Takže mi dovolte bych vyjasnil několik eh, věcí v tomto textu. Evropská unie by měla mít eh, velmi pevný postoj, například k otázkám, jako je trest smrti, mučení, násilí na ženách, práva dětí a tak dále. Eh, v politickém dialogu je potřeba podporovat tyto hodnoty to je prostřednictvím jiných nástrojů. Toto by měl být doplňující nástroj, není to nějaká výmluva Eh, pro oslabení eh, lidských práv v tomto dialogu. Co se týče všech těch dalších konkrétních otázek, ty jsou uvedeny eh, u článku 2 v tom rozsahu působnosti nebo oblasti působnosti, ale to ne, není úplně vyčerpávající seznam, je to, jsou to pouze příklady, čeho by se mohla týkat ta podpora. Jde hlavně o to, jak zajistit přenou hodnotu a komplementaritu s ostatními nástroji, protože jen tady na ty věci jdou poměrně omezené zdroje. Zajištění komplementarity, což zdůrazňuji ve své zprávě, se vyžaduje vysokou míru koordinace. Najdete tady eh, jasné eh, eh, ustanovení, které se toho týká. Dále potřeba také zajistit vliv parlamentu na programování v souladu s obecným eh, přístupem, které parlament zajímá k horizontálním nástrojům a proto navrhuji eh, akty přenesené působnosti pro tuto oblast. Dále jsme tady eh, znovu začlenili odstavec týkající se spolupráce s národními parlamenty, to je pro nás důležitá věc. Chceme, aby také Eh, byly způsobilé pro financování, jako u všech podobných nástrojů, to by mělo být pouze možné, pokud eh, není možné využívat jiných nástrojů. Ale my si myslíme, že volené parlamento, no, podpora parlamentů je v souladu s naším postojem k podpoře demokracie a také potřeba zohlednit ten plný volební cyklus, spíše než se zaměřovat pouze na pozorovatelské mise při volbách. Myslím, že se eh, to mělo týkat všech eh, fází a víme, že i tyto věci bývají financovány z podobného programu. Dále jsme se rozhodli znovu začít odstavit týkající se jiných typů financování. E HDR má zvláštní kritéria způsobilosti eh, a proto jsme se rozhodli to tady ponechat pro i to specifické nařízení. Některé z pozměňovacích návrhů se týkají operační strany, operativní strany. Pokoušeli jsme se tady zavést zlepšení, eh, zlepšit fungování, ale ten text je velmi legislativně technický a proto vám asi moc neřekne, ale my jsme chtěli podpořit komisi této věci, aby bylo možné lépe a flexibilně reagovat na naléhavé situace tím udělováním přímé pomoci a nevypisování eh, výběrových řízení. Myslím, že to je vítaná, vítaný krok a byli bychom rádi, kdyby to parlament podpořil. Jedna eh, z těch neustále se vynožujících se eh, zdrojů kritiky ze strany občanské společnosti tom, že to brání přijímání pomoci, je složitost postupu. Jedna studie ukázala, že v průměru velké projekty získávají pomoc až 600 tisíc euro, protože tady v té oblasti působí velmi profesionální eh, nevládní organizace, které jsou schopny absorbovat takovéto prostředky, ale pro jiné menší nevládní organizace je to příliš a nejsou vůbec schopny něco takového pojmout. A proto bychom tady rádi eh, vytvořili ještě možnost eh, menších grantů do 100 000 euro, přitom ty postupy by byly zjednodušené a to by mělo eh, vytvořit možnost eh, vytvářet různé struktury a zajistit fungování některých organizací. Mohlo by to být rozhodnuto tady, ne nutně v té zemi. Uvidíme, jak to bude eh, v souladu s finančním nařízením, ale já si nemyslím, že to je úplně nemožné. Potom bych chtěl navrhnout zřízení meziinstitucionální pracovní skupiny, která by řešila Eh, právě tyto problémy, eh, to je něco, co nemůžeme dělat v tomto textu, ale je potřeba to dělat nezávisle na legislativním procesu a zamyslet se nad tím, jak zlepšit administrativní nebo zjednodušit administrativní postupy, tak aby více malých místních nevládních koordinací mohla využívat těchto prostředků. Potom je tady jedna věc, o které musíme diskutovat. My jsme navrhli snížení estropu pro projekty v obtížných regionech a obtížných eh, podmínkách. Bez výběrového řízení eh, teď se navrhují 2 miliony eur, což mi přijde příliš. Asi by se to zasluhovalo lepší vysvětlení. Ale když jsme úvahu, že to trvání projektu by nemělo být delší než 18 měsíců, tak možná to je příliš vysoko vzhledem eh, k celkovému vybavení tohoto programu. Musíme mít rychlý eh, mechanismus, abychom mohli co nejvíce podpořit ty programy transice například v zemích arabského jara, kde jsme eh, zjistili, že nejsme schopni rychle reagovat a podpořit eh, tento proces. A poslední poznámka eh, se týká toho, že tento nástroj si bude vyžadovat také vymezení pravomocí s Evropskou nadací pro demokracii. Víme, že to, o tom se teď vyjednává, už to vyjednávání pokročilo a mm, ta nadace by mohla pracovat v oblastech, které Eh, sousedí nebo jsou příbuzné s tím, eh, čím by se měl znamenat tento nástroj. Takže bychom měli jasně eh, definovat, co by měl dělat tento nástroj a co by měla dělat ta Evropská nadace pro demokracii, abychom zamezili duplikaci. Myslím, že i tento výbor mi dal mandát jako zpravodaj, abych se pokusil o zamezení té duplikace a to by mělo být zohledněno také v textu této zprávy. Jinak eh, si myslím, že tady nějaký problém nebude. Oddělit demokracie a lidská práva, to lze vymezit, ale je potřeba na tom pracovat. A naopak hledat synergie, aby tento eh, nástroj se více zaměřoval aby se ta, pardon, ta mm, nadace pro demokracii více zaměřovala na politickou oblast, tento nástroj více na občanskou společnost. O tom budeme ještě diskutovat v příštích týdnech a měsících a budeme se snažit eh, nalézt to nejlepší řešení. Děkuji vám a těším se na vaše připomínky. Děkuji vám, pane Lamstorfe, za, tuto, to, tento návrh a jako první bych chtěl slovo panu Kukanovi. Thank you very much. Děkuji vám. Hovořím za paní Makovej, která je stínovou zpravodajkou za EPP a nemůže se zúčastnit tohoto zasedání. Vítáme nový návrh komise. Je účinnější a vyjadřuje silné usilování EU o demokracii prostřednictvím občanských organizací, občanské společnosti v třetích zemích. Tento nástroj je skutečně velmi užitečný, umožňuje asistenci nezávislé na eh, souhlasu vlád třetích zemí. Tím se odlišuje od jiných eh, finančních eh, nástrojů vnější pomoci. Podporujeme správnou rovnováhu mezi rozpočtem, který je věnován na pozorovací mise při volbách a na výdaje, které souvisejí s dalšími cílemi podporování demokracie ve světě. Chceme podporovat ti, kdo hájí lidská práva ve světě a kdo mohou být zastrašováni nebo jim může být vyhrožováno třetími stranami. Proto bychom se měli snažit jim poskytovat pomoc takovým způsobem, který nebude ohrožovat jejich dobro. Spravodaj zrušil, mm, vymazal ty částky, které byly zmíněny, ty finanční odkazy, to byla 1 miliarda, 1,5 eh, miliardy eur zhruba, ale myslím, že bychom tam měli alespoň napsat minimální částku, která by měla být eh, určena na tento nástroj. A také ještě přijdeme s detailní pozměňovacími návrhy ohledně tohoto nástroje v následujících dnech. Děkuji vám, pane Kukane, za SAD pan Havot. Děkuji vám za socialista demokraty a za paní Gomeš, který bych chtěla poděkovat, eh, Aleksandrovi, který, se kterým se vynikajícím způsobem spolupracovalo. Eh, vím, že toto je velice důležitý nástroj pro ochranu lidských práv a demokracii. Zazněla zde celá řada silných argumentů, které nebudu opakovat a my bychom opravdu měli v parlamentu dosáhnout silného koncenzu k tomuto nástroji Zejména bych chtěl eh, zdůraznit, že zapotřebí vést konzultaci eh, s nevládními organizacemi, eh, s organizacemi, které budují demokracii, budují mír, a to v průběhu tohoto postupu, protože oni nejsou jen někým, kdo vykonává nějakou práci. Je zapotřebí, abychom jim poskytovali poradenství, abychom s nimi vedli neustálý kontakt a, a, a diskutovali. Je také třeba, abychom zajistili, že eh, tyto eh, organizace eh, budou mít zapatřenou podporu a že my budeme mít jako Evropský parlament a všichni tedy akteři z Evropskou unii budou mít přístup k dokumentům, které jsou nezbytné, abychom se nedostali do nepříjemných situací, abychom měli jasné argumenty a přístup k Informace, Já jsem přesvědčen, že Aleksandr by se mnou souhlasil v tomto. To je opravdu eh, věc, kterou musíme vyřešit v souvislosti s akty eh, v přenesené pravomoci. Eh, vedli jsme několik schůzí do noci, pozdě do noci, kdy jsme se snažili prosadit vliv parlamentu. Obdrželi jsme různé přísliby o tom, co by se mělo stát a je třeba, abychom zajistili, že parlament za těchto nových postupů a nových pravidel bude mít tuto příležitost a bude moci prosadit svou zodpovědnost, abychom mohli bedlivě přeskoumat dokumenty. Já budu se spolupracovat s, s Alexandrem na tom, aby duch tohoto dopisu byl správným způsobem implementován. Potřebujeme také větší flexibilitu. Já si myslím, že ze strany SVČ tu není žádný nedostatek dobré vůle. Všichni mají dobrou vůli, ale situace vypadá tak, že lidé, kteří spolupracují na těchto programech podpory demokracie, eh, mají obavy ohledně možných rizik. Ehm, tuto obavu mají jednotliví eh, úředníci. Ehm, nejedná se o úplně ehm, bezprostředně riskantní činnosti. Nicméně se jedná o Eh, pomoc osobám, které mohou být v ohrožení a aby se k ním dostaly patřičné prostředky. Právě proto potřebujeme mít patřičnou rozpočtovou zodpovědnost na to, abychom jim tuto mm, pomoc mohli správným způsobem doručit. Eh, měli bychom eh, ovšem systém nastavit tak, aby byl co nejflexibilnější, a aby nám takovou pomoc mm, umožňoval. V mnoha případech lidé, kteří působí dosti eh, neviditelně. Samozřejmě mm, nechtějí se zveřejnit nějak na internetu tím, eh, že se k něčemu veřejně přihlásí. Eh, musíme se tímto zabývat. Já vím, že ještě stále panuje určitý konzervativní pohled v této věci. A když budeme chtít pracovat takto na posilování demokracie, a paní Gomeš opravdu se snaží tyto myšlenky prosazovat společně s Alexandrem. Alexandr vykonal obrovský kus práce na této zprávě. My jsme prostřednictví tohoto nástroje chtěli jasně vyjádřit, že tento nástroj by neměl být eh, využit k tomu, aby se na stranu vytlačily eh, jiné tematické programy na podporu lidských práv. Nyní zavádíme nový nástroj, Jenom bychom měli zajistit, že nebude docházet eh, k duplikaci, ke zdvojování mezi těmito jednotlivými nástroji, které budou existovat na podporu lidských práv a demokracie. Ohledně misí pozorovacích u voleb mohu navázat na to, co říkala eh, kolegyně de Kaiser ohledně své zprávy. Pořád můžeme říci, že některé mise nebyly úplně zdařilé a měli bychom e, se účastnit těchto misí patřičným způsobem, protože e, volby jsou důležité pro hladké fungování demokracie. Doufám, že se nám toto podaří správným způsobem e, zpracovat. Také souhlasím s tím, co říkal pan Kukan ohledně toho, že zapotřebí mít správný poměr v našich činnostech je eh, podle mého velice eh, dobře vynaloženou sumou, pokud pořádáme ehm, pozorovací mise u voleb, ale zapotřebí se také na lidská práva, takže třeba tyto poměry zachovat. Ehm, tato eh, částka, která se vynakládá na demokracie lidská práva vždycky trochu slabší než u těch ostatních nástrojů, je takovou popelkou. U těch některých těch misí jsme to viděli. Eh, naše externí služba služba pro vnější činnost by měla vždy zajistit, že eh, tyto eh, mise, tyto delegace pozorovací budou mít patřičné, patřičné prostředky a budou je moci využívat na budování demokracie ve spolupráci s místními organizacemi. A zpátky tedy k transparentnosti. Nejde tady jen o to, abychom my měli přístup k těm správným dokumentům. Pokud chceme skutečně mít jako partnery organizace, která, eh, které usilují lidská práva ve třetích zemích, je zapotřebí vést strukturalizovanou konzultaci, eh, aby eh, byla příležitost také při vypracovávání dokumentů jim poskytovat tuto konzultaci, abychom mohli vést dialog. Nejde jen o nás jako o poslance, ale o občanskou společnost takže to jsou všechno myšlenky, na kterých myslím, že se nás velká část shodne ve výboru a věřím, že se nám podaří najít vyvážený text. Děkuji, pane Hovite. Nikdo další nežádá o slovo, proto bych chtěl vybídnout zástupce Komise Evropské služby pro vnější činnost, aby k nám promluvilo, kdo bude hovořit jako první. Dobrý den, Patrice Miron, já eh, se zabývám právě nástrojem eh, pro eh, podporování demokracie obecně. Chci poblahopřát zpravodaji a všem, kdo spolupracovali na této zprávě, protože opravdu vynikající. Na základě e, této e, zprávy mohu říci, že při diskusi s členskými státy, nevím, proč bychom nemohli dosáhnout hned při prvním čtení schody o e, podstatě. Já teď nehovořím o rozpočtu nebo o institucionálních záležitostech, protože to je něco, mm, co jde nad rámec samotného obsahu, ale mohli bychom se shodnout skutečně na obsahu, který se týká tedy lidských lidských práv a jejich podporování. Pan Lanzor se zmiňoval o tom, že určité části byly navrženy komisí u toho horizontálního nařízení. A ocitají se opět zde v tomto dokumentu. E, bude to tedy stejný text, nebo pokaže to bude jiný text? E, prosím, je zapotřebí e, sledovat paralely v jednotlivých textech ještě poslední věc. Nechci se vyslovovat o institucionálních nebo rozpočtových záležitostech, které eh, byly eh, zmíněny v jednotlivých eh, možných pozměňovacích návrzích, protože to je otázka, která se potom zmiňuje u všech finančních nástrojů. Jenom tři boty. Důvěrnost, doplňovat, hm, doplňování, tedy komplementarita. Co se týče té Ehm, důvěrnosti není problém sdílet informace, ale prosím, u některé části eh, těchto nástrojů je zapotřebí ehm, ponechat eh, informace vyhrozen, vyhrazené, aby nedostalo, eh, nedostali si určité informace na veřejnost. Ehm, jde o to, že Eh, je možné poskytovat informace, ale na základě potřeb poslanců, eh, takže se nebudou předem dávat všechny úplně dostupné informace. Chtěli bychom poskytovat informace strukturovaným způsobem, aby ty informace zůstaly důvěrné. Eh, je nepříjemné, pokud se některé osoby dostanou do vězení kvůli tomu, že není dodržena důvěrnost. Eh, komplementarita ano, ale eh, neměla by být eh, druhotná. Hovořilo se o různých oblastech. Například může být komplementa mezi jednotlivými tématy. Například to může být spolupráce s občanskou společností, která je zvažována také v jiných oblastech. Mohu jen souhlasit s tím, co zde bylo vyřčeno. Neměli bychom zdvojovat činnost, ale Mějte prosím na paměti i to, že je zapotřebí, eh, aby eh, docházelo k tomu, že finanční prostředky budou doplňovány z různých zdrojů. Eh, je tedy zapotřebí, abychom v daném znění se zmiňovali také o tom, jakým způsobem bude, bude tedy financován tento nástroj. Ohledně flexibility ještě bych rád řekl, že žádný um, administrátor nikdy nebude proti zjednodušení a flexibilitě. Všichni chtějí zjednodušení, ale prioritou může být u legislativních orgánů tak, aby došlo eh, toto, mm, aby k té zjednodušení došlo v souvislosti s novým finančním nařízením, aby odpovídala toto zjednodušení novým finančnímu nařízení. Budeme ale vítat veškerá eh, doporučení na zjednodušení. Velice zajímavé jsou tu nové způsoby činnosti. Novou inovací eh, v komise je přesně tato možnost eh, překročit ty možné hranice veřejného vyhlášení soutěže ve třetích zemích protože je možné poskytovat malé eh, granty, eh, které jako eh, ty původní hodnoty uvážel dělají 50 milionů eur, ale nyní se to může změnit. Například měli jsme možnost reagovat v kritické situaci v Libii a proto jsme vytvořili takový systém, který bude umožňovat psychologickou pomoc, lékařskou pomoc, zdravotnickou pomoc pro stovky žen, které byly obětí fyzického násilí a to bylo celkem 1,5 eh, milionu a tím se pomohli velkou množství žen. Ehm, například mohli jsme pomáhat eh, takto ochráncům lidských práv v Bělorusku. Můžeme takto pomáhat nevládním organizacím, které se zaměřují na lidská práva. A jen eh, na právní ochranu jsme vyložili 1 milion. Potom je to otázka místních voleb, financování politických stran, anebo účasti, aktivní účasti um, žen na volbách v Líbii. Eh, to jsou další, další velká částka. Tedy s velkým potěšením můžeme přijít s jednotlivými čísly, ale eh, tato otázka 100 milionů mnoho nezmění. V nástroji eh, eh, stability bychom měli být eh, možnost mít strop 1 milion, 2 miliony. Můžeme ukázat tímto způsobem, že lze vykonat mnohé s velkými i s menšími částkami. Co se potom týče těch drobných grantů, například nějakou nevládní organizaci můžeme financovat prostřednictvím 10 000 eur, my nefinancujeme organizace, financujeme akce. A to je velice důležité pro financování. Měli jsme některé protíže eh, s financováním ohledně různého přístupu a kritérií. Eh, je třeba mít jasno v tom, za jakých podmínek můžeme odmítnout financování nevládní organizaci. Musíme mít jasnou představu. Za třetí, tímto se otevírá eh, možnost osobnímu výběru, což může být velkou potíží. Eh, potom je tu eh, otázka toho, kolik lidí je zapotřebí, aby spravovalo určité finanční prostředky. To jsou tedy body, které jsou skutečně zásadní. Pak je to otázka mikroprojektů, protože mikroprojekty by skutečně malými projekty, mikroprojekty. Někdy eh, bylo zapotřebí rozdělit eh, tento projekt na dvě části, kterou zpravovala delegace. A potom eh, to byla druhá část organizace v těchto zemích, protože se jedná někdy o součásti velké globální kampaně, o velké složité projekty. Jejich součástí jsou ty mikroprojekty. Kdybychom měli zrušit tento přístup a změnit způsob administrování prostředků, tak by se to vyžádalo Eh, veliké eh, změny. Ohledně eh, arabského jara si nemyslím, že bychom nečinili nic. Opravdu jsme reagovali velice rychle a dobře. Byli jsme přítomni v mnoha zemích ještě předtím, než vypuklo arabské jaro a podporovali jsme tamní organizace, které často byly pak aktivní za arabského jara. Byli jsme v Tunisku pět dní ještě před pádem Benadího. To bylo tedy opravdu rychle. Prostřednictvím nástroje stability jsme byli přítomni ve všech zemích arabského jara. Byli jsme schopni během 15 dní eh, reagovat a vysvětlit, co jsme všechno dělali za arabského jara. Neměli jsme dostatek prostředků, to je pravda, ale činili jsme, co jsme mohli. Eh, chtěl bych vás eh, ještě upozornit na to, že některé z těchto částí tohoto nástroje souvisí s jinými nástroji. Je tedy zapotřebí vytvořit určitou vyváženou situaci, vidět globálně situaci v daném místě, abychom společně nasli, našli nějaké řešení. Ať už je to potom jakoukoliv formou, ať to jsou akty eh, v přenesené pravomoci, nebo je to i nějakým způsobem, to se ještě uvidí, o to teď nejde. Ale měli bychom se shodnout na té podstatě. Takže Samozřejmě bychom se mohli vrátit celé řadě technických eh, detailů k finančním záležitostem, například o, o spolufinancování. Eh, my například nemůžeme provádět spolufinancování v této eh, situaci. Ale chtěli bychom vyslovit podporu návrhům, které ze ní zazněly a těšíme se na naší spolupráci. Děkuji za tento detailní příspěvek. Pan Hovit, má slovo. Já prosím ještě, než pan Lázo bude mít slovo, ještě jedna věc, reakce na to, co se zaznělo. Ano, já jsem skutečně si nejsem vědom toho, že by došlo k nějakému zásahu, pokud jde o zveřejnění důvěrných informací, kdy jsme měli ten privilegovaný eh, přístup v minulosti. My jakožto poslanci, pokud jde o informace, doufám, že teda ano, nedošlo k nějakému obvinění z toho. ovšem znělo to trošku dvojznačně. Proto bych chtěl, aby to šlo do záznamu. Skutečně my, kteří máme přístup k těmto důvěrným informacím, máme samozřejmě absolutně jsme zavázáni, pokud jde o důvěrnost těchto informací. My jsme si vědomi toho, že je v se bezpečnost lidí, to skutečně mezi námi v tomto není žádný rozdíl. Možná jsem měl velice explicitně říci ve svém příspěvku to, že jsme umožnili tuto neformální výměnu informací, takzvaný strukturální dialog ohledně tohoto nástroje. Když se setkáme v soukromí, samozřejmě to nemůžeme tam mít teda ten práv, to právně nařízení, pan Lamsor už se o tom zmínil, hovořili jsme v podstatě o určité rezoluci, která by znamenala určité zjednodušení všem na základě toho, co zde zasnělo. Asi by bylo dobré, abychom měli v rámci to, eh, této rezoluce i tento strukturální dialog. Ano, děkuji samozřejmě, já, o tom, já jsem o tom hovořil i um, před baronkou Aštanovou na plenáce. Ona to podpořila potvrdila, to znamená, myslím si, že do budoucna bylo dobré, pokud byste opravdu se zavázali i k tomuto strukturálnímu dialogu otevřeně do budoucna, aniž bychom vám to museli neustále připomínat. Myslím si, že by to zvýšilo důvěru na obou stranách. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme za tuto připomínku. Eh, chtěl by se ještě někdo ze SVČ nebo možná komise ještě k tomu, prosím. Já jsem se k tomuto bodu, já jsem nikdy neřekla, že došlo k nějakému porušení důvěrnosti těchto informací. Ano, my v podstatě nám se ta práce líbí, tak jak pokračuje tak, ale chtěli bychom ještě rozšířit tento systém, pokud je o důvěrné informace, prostě musíme velice opatrně pokračovat v tomto ohledu. Nehovořím, že bychom to neměli, já my samozřejmě neposkytujeme tyto informace v celé komisi nebo celé naší struktuře e- e SVČ e- nebo všem členským státům. Prostě musí tam být strukturovaná informace tak, abychom zachovali validu těch informací a děkuji, že jste mi připomněl to, co máme dělat. Ano, já jsem řekl, že to je výborná myšlenka, ovšem na to ještě musíme, aby to bylo vyřešeno velice rychle stávající finanční nařízení, které zatím nebylo podepsáno, tak abychom vůbec měli například tu, tu nejnižší hradinu ze 100 tisíc eur sníženou na 5 tisíc, to znamená, že v podstatě vlastně pětkrát budeme moci znásobit tu možnost poskytování těchto prostředků ehm, ehm, nevládním organizacím. Já jsem si vědom našich povinností možností. Ovšem ještě bych chtěla říci, že bychom měli využít této příležitosti k tomu, abychom podepsali to, co můžeme velice rychle podepsat, tak aby ta pružnost nebyla ještě navýšena. Děkujeme za toto tuto objasňující poznámku ještě někdo, kdo by chtěl za komisi vystoupit, nebo za SVČ. Prosím, Alexandře, máte slovo. Takže ten, to vystoupení pana Kukana, to znamená vyškrtnutí té částky, ano, my jsme o tom hovořili, to v podstatě záležitost víceletého finančního rámce, obecné přidělení jednotlivých částek v tomto ohledu. Souhlasím s panem Kukanem v tom, že nešlo snížení těchto částek, v podstatě šlo o technickou záležitost a um, Eh, my prostě bychom asi neměli eh, jak se ustupovat z těch závazků, které, ke kterým se zavazali. To si myslím, že to je konsenzus, že alespoň teda mm, členové výboru pro rozpočet eh, na tom pracují nyní. Richarde, přístup k informacím, důvěrnost informací. Teď ta výměna názoru poukázala na to, že je zde ochota pokračovat i na straně komise tímto směrem, sdílet informace by i já jsme si vědomi toho, že některé informace hold musí mít eh, vyhrazený přístup na povaha tohoto nástroje to vyžaduje. Nemělo by to obtížné dosáhnout dohody v tomto ohledu. Jsem nesmírně rád, že došlo k tomuto vyjasnění, nedošlo k žádnému porušení eh, nebo zveřejnění důvěrných informací v minulosti. Já, my to musíme ještě nějak to, to znění upravit, ovšem nevidím zde nějaký zásadní rozpor mezi politickými frakcemi Evropského parlamentu. Prostě jenom to musíme správně naformulovat. Stejná věc u flexibility, u pružnosti, myslím, že zde panuje rovněž schoda. Já to, co jsem navrhoval, i to, co jsem si vyslechl od kolegu, od Patrise. Otázka zní, zda bychom měli mít, tak jak jsem navrhoval, nějaké paralelní pracovní skupiny, paralelně k tomu legislativnímu procesu, nebo jak se navrhovali vy, zahrnout strukturovaný dialog do těchto legislativních textů, pokud je o správní postupy. To je věc, kterou můžeme prodiskutovat, zda to bude přínosem nebo naopak nebude. Ovšem, pokud jde o samotnou podstatu této problematiky, nevidím zde problém role pozorovacích misí, voleb nevidím nějaké mm, problémy těchto pozorovacích misí. V rámci tohoto nástroje všichni víme, že je to nesmírně důležité, že bychom měli být takový ten úplný cyklus v, uplatněný v praxi, v teoreticky už to máme k dispozici, víme, jak k tomu přistupovat, budeme muset ovšem ještě pracovat na tom přetavení do reálu. Další záležitost, Patrice se o tom zmínil. Ta nová modalita, pokud jde o tendry, o zadávání zakázek, proč jsme snížili ty částky tak dramatickým způsobem? Nedělali jsme to proto, že jsme tam chtěli to zahlát nějaký nepružný přizm. Ne, ne, ne, spíše šlo o toky informaci, protože řekněme eh, zdravotní pomoc ehm, ženám v Libii nebo podpora místních voleb v Bengázi. To není žádná důvěrná záležitost, nějaká utajená záležitost vzhledem k tomu, o čem jsme se před chvíčkou zmínili. Pokud teda můžeme být pružní v tomto ohledu a zároveň sdílet s ostatními zúčastněnými stranami celý tento proces. Obecně řečeno, pokud budeme mít tak relativně vysoké částky, bez zadávací dokumentace, bez um, tendru, to v podstatě bychom museli velice ještě objasnit. Ano, dá je to otázka obránců lidských práv v Bělorusku například. To samozřejmě nemůže probíhat nějak um, veřejně, to je jasné, čili to budeme muset ještě upravit. Ovšem jistě nalezneme způsob, jak se na tom dohodnout. Další věc? Ano, doplňkovost, ale ne sekundárnost, to je dobrý přístup, lidská práva by měla být zahrnutá i do jiných nástrojů. Dále je to Evropský nástroj pro budování demokracie. Tam si myslím, že náš výbor mm, je odhodlán i parlament zajistit, aby práce v tomto ohledu představovala přidanou hodnotu, aby to pokrylo v podstatě to, co je HRD nepokrývá v současnosti, tak abychom do budoucna i tyto mezery měli eh, pokryty. Pokud jde o procesní záležitosti, první čtení, dohoda v tomto ohledu, jak tam zahrnout aktiv přenesené pravomoci a tak dále, to bude muset ještě mezi stínovými zpravodaji projednat a i v tom větším seskupení horizontální skupiny. Já jsem otevřen to ještě prodiskutovat. Ovšem, pokud chceme dosáhnout dohody v prvním čtení, musíme se snažit o transparentnost u tohoto nesmírně důležitého legislativního nástroje. Jsem ráda, v podstatě jsem o tom ani nevěděl, že zde byl návrh navýšit ty částky pro granty v rámci tohoto nástroje, nebo obecně řečeno na těch pět tisíc, pětset tisíc, sta tisíc, ano to, ano, to byly ty, protože pokud budeme mít příliš mikro, mnoho mikroprojektů, tak samozřejmě, že to znamenalo určitě byrokratickou zátěž s ohledem na zprávu. Všem pokud tam bude nějaká flexibilita u toho opětovného udělování těchto grantů, dalšího předávání, to by mohlo pokročit v tomto ohledu. Děkuji za Mm, spolupráci, děkuji za mm, eh, i podněty od stínových zpravodajů, kteří zde byli, i od zelených kolegů, kteří zde nejsou mezi námi. Dneska jsem udržel připomínky, které samozřejmě všechny vylepší ten text do budoucna. Těším se na další spolupráci. Děkujeme, Alexandře, říká pan předseda. Tím jsme ukončili tento bod na našem dnešním programu. Pozměňovací návrhy se mohou předkládat do 14. 6. 12.00. Děkuji vám všem za účast na této rozpravě. A dalším bodem na našem programu je hlasování. Ještě chviličku zde počkáme na kolegy. Je na 11.42, máme naplánováno toto hlasování, takže pár minut přestávka. Okay, colleagues. Milí kolegové, kolegyně, dalším bodem na našem dnešním programu prosím vás o klid. Dalším bodem je elektronické hlasování. Pro mě je to opravdu významný den, protože to mé první hlasování. Poprosím vás teda o schovývavost. Rovněž bych rád poblahopřála panu Salafrankovi k narozeninám. Let's start. A rovnou začneme s hlasováním. První zpráva je pána, pana Lambsdorfa, je to doporučení radě k 67. zasedání valného shromáždění OSN. Dvacet jednička. Kde je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, ověříme. Elektronické ověření. Ano, čekáme na vás. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. <laughs> Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Elektronické hlasování 29. Končím hlasování. Přijato. 30 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 promiňte, tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 41 pro? Proti?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 proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 60, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasování po částech, 66. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, 66 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné, ověříme druhou část 66. Končím hlasování. Zamítnuto. 67. pro, proti, drželi se zamítnuto. 73. pro, promiňte, otočil jsem to ještě o jednu stránku navíc, takže se dostáváme ke kompromisu číslo Ano, mám zde, <laughs> ano, najednou zde mám EPP seznámy, tam nemáme čtyřku. Čili kompromisní návrh čtyři. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 73. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79, 78, říká pan předseda, pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné, ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Jedním hlasem to prošlo. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 ne, takže teď to bude kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Dobře, ověříme to elektronicky. 91. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvěma hlasy. 93. Pro, proti. Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuté. 94 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 95 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 96 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 97. Tři části. První část. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zde to není zcela jasné, uděláme elektronicky ověření u druhé části tohoto návrhu. Čtyři hlasy nám ještě chybí. Končím hlasování. Přijato. Jedním hlasem. Třetí část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Třetí část? Elektronicky ověříme třetí část 97. Please close the vote. Končím hlasování. Bylo to přijato o tři hlasy. Teď 98, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Teď eh, budeme hlasovat o návrhu číslo 100, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 102, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 103, kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 107, pan Leinen. Pane předsedo. Myslím, že už vám mělo být řečeno, že tento návrh byl stažen. Já jsem byl autorem a ostatní také souhlasili se stažením. Můžu vám říct také proč. 107. 135 a 136 to byly návrhy, které byly staženy. takže i Alvaro Brock, Duff a Watson, tedy spoluautoři, i oni eh, souhlasili se stažením. Já jsem tu informaci nedostal. Možná pan Lansdorf by to mohl vyjasnit. Jak víte, já bych byl velmi rád, eh, kdyby to stáhli, ale vím, že Andrew Duff a Alexander Alvaro tam ten svůj podpis nechali takže to staženo asi není. Bohužel, já bych tomu dával přednost. V tom případě o tom budeme hlasovat. Takže kdo je pro 107? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 8 na tři části. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Podle mě zamítnuto, ale věříme to elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kompromisu 8. Kde pro? Proti. Zamítnuto. Třetí část. Kde pro? Proti? Není to úplně jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o části 3. Končím hlasování. Přijato. Takže třetí část byla přijata. A tím pádem eh, jdeme k návrhu 109 pana Predy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? I kolegové z EPP by měli hlasovat. Takže 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, takže elektronicky hlasujeme o 115. Je to 22 ku 22, ale někdo je neměl kartu, takže je to přijato jedním hlasem. 116 proti, zdrželi se zamítnuto. 117, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 118, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 119, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 120, kde pro? Proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis. A eh, pardon, budeme hlasovat ještě o 120 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky o kompromisu 10. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 22 ku 23. 23. Takže pokud to je zamítnuto, tak musíme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 Končím hlasování. Zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Držej se. Zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 130, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 133, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Zamítnuto. 135, kde pro? pět. jsme ještě nehlasovali, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 136 odpadá. by bylo zamítnuto, takže se nehlasuje o 136, teď 9, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, takže 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 17, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 18, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 19, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 20, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, dvě, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, tři, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, čtyři, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, kde š, číslo šest, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, šest, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, osm, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, Teď budeme hlasovat o stanovisku výboru DV. DVB, kdo je pro? Proti, přijato. DVC, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme hlasování o C, kdo je, eh, tedy pardon, elektronicky, můžete hlasovat. Ještě jeden. Končím hlasování. A je to zamítnuto. D, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. E, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. F. Pardon, G, právě se mám předseda. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. H. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. I, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Žádost o ověření, takže ověřím elektronicky. Ještě tři kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. DVJ, kde pro, e, proti, drželi se přijato, K, kde pro, proti, drželi se přijato. Takže teď na závěr e, elektronické hlasování o celé zprávě. Ještě dva kolegové nehlasovali. Přijato eh, velkou většinou 39 hlasů pro, nikdo proti, dva se zdrželi, takže blahopřeji Alexandrovi Lamstorfovi. A ještě musíme odhlasovat jednu zprávu, to je návrh eh, usnesení o jednání o mluvě OSN o obchodu se zbraněmi ATT.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 Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 34. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme elektronicky 38. Končím hlasování. Zamítnuto. 39, kde pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis 3, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 40, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 47, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 49 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 48 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 kde pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže číslo 50 ještě ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 51 se nehlasuje. 52. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 58 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti zamítnuto, ale pro jistotu to ověříme i elektronicky. Takže druhá část 58. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Teď 59, kdo je pro? Eh, přijato 60, kdo je pro? Proti Přijato 63, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato 65, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Šedesát šest, oddělené hlasování na dvě části, nejprve první část, kde pro? Proti, drželi se. E, není to jisté, tak to ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, 66, kde pro, proti, drželi se, přijato. 67, kde pro, proti, drželi se, přijato. 68, pro, proti, drželi se. Ověříme elektronicky 68. Končím hlasování. Zamítnuto. 68, 69 tedy opak, pro, proti, zdrželi se. Přijato 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, takže ověříme devítku. Končím hlasování. Zamítnuto. 10, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 11, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 12, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 14, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 13, kde pro? Proti Zdrželi se. Přijato 15, je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 16, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 17, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 18, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tím eh, se dostáváme na konec konečné hlasování o návrhu této zprávy, jak byla pozměněna. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Končím hlasování a zpráva byla přijata tři, tři, tři hlasy pro a dva se zdrželi a já blahopřeji paní zpravodajce. Ještě tady mám jedno oznámení týkající se příští schůze našeho výboru bude to 4. června 17.30 v Bruselu. Přeji vám dobrou chuť. Okay. Thanks.